Chers collègues, euh, bonjour. Milí kolegové, dobrý den. Navrhuji, abychom se opět pustili do práce a abychom pokračovali v navazování kontaktu se švédským předsednictvím. Vzhledem k tomu, že jsme včera měli první výměnu názorů s jednou z vašich kolegyní. Dnes budeme pokračovat s vámi pane Sven Otto Litorine. Vy jste ministrem, který má na starosti radu EPSCO a je to pro mě čest vás zde dnes přivítat. Chápu, že bohužel vaše kolegyně Kristina Husmark Persson, která má na starosti sociální zabezpečení, právě využívá služby sociálního zabezpečení dnes, protože má chřipku, nebudu tu chřipku blíže popisovat, a tudíž eh, paní Betina Kačífy, její náměstkyně je zde místo ní a ona tedy nás seznámí s programem paní Personové. Pane Litorine, Prosím, abyste zahájil a já navrhuji tedy, aby jste každý představil svůj díl programu švédského předsednictví a potom nastane rozprava. Pane ministře, máte slovo. Thank you very much. Já děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě mi dovolte se vyjádřit o kolegyně kolegyni, která onemocněla, nemá prasečí chřipku, to ne, ale je nemocná a já doufám, že se dostaví později, až bude pravá chvíle a vy si vyžádáte její přítomnost. Já Budu hovořit anglicky, nikoli švédsky, neznamená to, že nemám rád švédštinu, svoji rodnou řeč, ale myslím si, že je snažší se domluvit na některých společných tématech a materiálech takže budu hovořit anglicky. Já jsem sedm let studoval francouzštinu ve škole, ale až takový dopad to nemělo, abych byl schopen přednášet francouzsky. V prvé řadě musím říct, že jsem moc rád, že zde jsem eh, spolu s naší ministriní zahraničí a že zde budu spolu s ní představovat pracovní program švédského předsednictví. Já si myslím, že si dovedete představit, jak vypadá to plánování a realizace programu, zvláště tedy v souvislosti s světovou ekonomikou, kdy na Evropu padl stín hospodářské krize. Jsou to opravdu zajímavé časy, se kterými se potýkáme. Když jsme to řešili před rokem, tak jsme pochopitelně řešili úplně jiná témata, než řešíme teď. Věci se mění rychle a zbrkle Zároveň však ty klíčové prvky našich témat zůstávají ty též. Jednak je to 100 milionů Evropanů, kteří nejsou na trhu práce. To je ale skutečnost, která zde byla i před krizí, akorát krize to zhoršila. Zároveň zde máme problém změny klimatu. Pochopitelně to je velmi naléhavé téma, to je něco, co finanční krize rovněž nepostihla. Krize, které čelíme, je současně je samozřejmě bezprecedentní a má negativní dopady na trhy práce. Zřejmě se to ještě zhorší, než se to nakonec zlepší. To bohužel platí. Hodně se nyní hovoří o e, zelených dopadech na ekonomiku a já se budu snažit zdržet nějakých předpovědí, aspoň ne hloubkových předpovědí dalšího vývoje. Místo toho se budu snažit soustředit na důležité témata, která je potřeba probrat a která nás čekají v následujících měsících. Za prvé, chci říci, že krize skončí. V historii jsme už zažili několik finančních krizí v Evropě. V roce 1637 to byla holandská tulipánová krize. My jsme to přežili a Holandsko nadále prodává tulipány. Já si pamatuji, že jsem sledoval historický vývoj a myslím, že jsem dosledoval od roku 1857 už sedmou krizi ve Švédsku. Přežili jsme těch šest předtím, přežijeme tu další. Ty Dopady se v současné době projevují na trhy práce v Evropě a pro mě je nejdůležitější zabránit tomu, aby se zvyšovala nezaměstnanost. Samozřejmě zkušenosti nám říkají, že ti, kteří se odpoutají jednou od trhu práce, riskují, že se dostanou do dlouhodobé izolovanosti. Je potřeba zasáhnout včas a učinit opatření v oblasti školství. Na evropské úrovni mám za to, že koordinační opatření v rámci evropského plánu obnovy, jako například znovu potvrzení pravidel vnitřního trhu a potřeba strukturálních změn a reform, a nám pomohla do jisté míry s zmírnit ty dopady, které se mohly přelívat do dalších oblastí, ale myslím si, že můžeme učinit ještě víc. Komise, rada a parlament musí na těchto věcech spolupracovat a učinit další kroky. Jedno opatření, které můžeme učinit, a doufám, že se nám to podaří před koncem švédského předsednictví, je právě návrh komise, pokud jde o zpřístupnění mikrofinancování. My jsme na radě už řešili před červencem eh, tyto materiály. A já se domnívám, že je potřeba spolu s parlamentem vést eh, dlouhodobé konstruktivní diskuze, tak aby tato opatření byla realitou co nejdříve. Tento nástroj může pomoci zmírnit dopady krize. Podle mého je to velmi důležitá známka kroku ze strany Evropské unie ve chvíli, kdy jsou tyto kroky nejvíce zapotřebí a zároveň to bude pomoc, která e, zmírní současné problémy v oblasti nezaměstnanosti. V širším měřítku zmírnění těch dopadů hospodářské krize a dopadů na nezaměstnanost je navázáno na lepší fungování a lepší udržitelnost evropských trhů práce. Já myslím, že se všichni můžeme shodnout na tom, že práce představuje velmi důležitý základ pro eh, hospodářskou a sociální prosperitu. Je to jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jako celek. A já opravdu věřím tomu, že Evropa si nemůže dovolit, aby výrazný podíl pracovně produktivní populace nebyl ekonomicky činný. Musíme tedy zachovávat ten potenciál, pracovat na tom potenciálu a zajišťovat eh, důstojnost. Každý, kdo chce na trh práce, by měl mít možnost na něj vstoupit a je na nás, abychom vytvořili ty dostatečné pobídky a dostatečná opatření, která by vtáhla maximum lidí na trh práce. Vedlejším účinkem bude to, že ti, kteří v současné době přijímají sociální dávky a dávky o nezaměstnanosti, se stanou aktivní součástí trhu práce a daňovými poplatníky. A to je přidaná hodnota a je to další argument pro to, aby lidé byli spíše vtahováni na trh práce, než od něj izolováni. Musíme tedy vytvořit a využít dostatečný potenciál a podporovat eh, trhy práce, vytvářet zároveň eh, velmi kvalitní systémy sociálního zabezpečení. A podle mého sociální Evropa opravdu se odvíjí od tohoto úkolu. Demografické změny. Musíme eh, chránit potenciál, který v současné době máme. Ty trendy se neobrátí ani nezměním a my musíme být schopni se vypořádat s těmito výzvami a zachovat dlouhodobé priority. Udržitelný růst, prosperita a sociální jistoty. Tohle bude možné pouze tehdy, pokud využijeme dostatečně potenciálu trhu práce a e, začleníme na trh práce maximum lidí. Samozřejmě to se s nás řekne, ale hůře udělá. Nicméně je to něco, co je potřeba zapracovat do historické a politické reality členských států. Podle mého názoru je to jedno z nejdůležitějších témat diskuzí Lisabonu pro rok 2010. Je to udržitelný růst, vysoká zaměstnanost a zdravé veřejné finance. Švédské předsednictví tedy zahájilo diskuzi na toto téma, jak nejlépe uh, pracovat na tom, abychom vytvořili kvalitní a fungující trhy práce. To je to, co chceme učinit na poli zaměstnanosti. Pokud se nám podaří se s těmito výzvami vypořádat v době globalizace, v době stánoucí populace, tak se nám musí podařit tyto diskuze rovněž také uvést jako základní téma obnovených diskuzí o Lisabonské strategii. V červenci v Jongopinku proběhlo neformální ministerské zasedání, tam tyto diskuze byly zahájeny s tím, že budou pokračovat dál a to na podzim. Předsednictví k tomu přistupuje tak, že chce, aby všichni, kteří k této věci mají co říci, byli účastní těchto debat a já se velmi těším na to, že tato diskuze bude probíhat dále a budeme spolupracovat s Evropským parlamentem. Další možnost vést takovéto diskuze bude na konferenci v Stockholmu na konci října. Je to konference na vysoké úrovni, kde budeme moci tyto možnosti probrat. Mně je toto téma velmi blízké. Pro nás je klíčové sdílet zkušenosti, jenom tak budeme schopni vytvořit opravdu do, dobré výsledky a budeme schopni posílit Evropu, která bude posílena i pro budoucno. Já jsem si jistím, že společně budeme schopni čelit těmto výzvám. Já se moc těším v následujících měsících na naše spolupráci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za tyto závazky, za švédské předsednictví Unie. A bez dalšího uděluji slovo paní Betině Kašefy, která doplní vaše vyjádření v oblasti sociálního zabezpečení. Máte slovo. Tak, fru kommer att tala svenska. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda hovořila švédsky. Na začátek eh, řeknu jen to, že paní Husmark velmi lituje, že se dnešního zasedání nemůže zúčastnit. Velmi ráda by se s vámi setkala a velmi ráda by si s vámi vyměnila také názory, ale to se stane někdy později. Eh, moje úloha spočívá v tom vysvětlit, které priority v našem rezortu máme před sebou během našeho švédského předsednictví. Nejdříve začnu otázkou, jak by Evropská unie mohla vytvořit otevřenější trh práce, jak o tom hovořil už můj předřečník. Je to rozhodující otázka proto, abychom mohli zaručit, že vyčlenění sociální exkluze eh, bude ukončena. Otevřené trhy práce znamenají otevřenost mezi sociální politikou a politikou trhu práce. Ministr pro trh práce a také ministři pro sociální záležitosti musí úzce spolupracovat. A to je důvod, proč zodpovědnost za otázky otevřeného trhu práce přebírají obě ministerstva, jak už o tom hovořil můj předřečník. Na dalším zasedání EPSCO budou tato dvě témata také projednávána spojeně. Nacházíme se v těžké době hospodářské krize. Jak už eh, můj předřečník říkal, musíme neustále myslet na to, že tato krize jednou přejde. Krátkodobá opatření, která kvůli této krizi učiníme, musí v každém případě odpovídat našim dlouhodobým cílům. Chceme dosáhnout vyšší zaměstnanosti a současně také trvale udržitelného růstu v Evropě. Nesmíme připustit, aby osoby, které jsou v produktivním věku na základě hospodářské krize byly vyčleněny ze sociálního systému, ze systému sociálního zabezpečení. Nesmíme dovolit, aby byli dlouhodobě nezaměstnaní a tím pádem se sociálního eh, zabezpečení neúčastnili a ani trhu práce. To je tedy centrální otázka pro náš blahobyt, pro blahobyt nás všech. Jde nám současně o blahobyt každého jednotlivce, ale i o společnost, která bude trvale udržitelná a sociální. Už jsme diskutovali s mnoha státy o tom, jak můžeme vybudovat aktivní politiku sociálního zabezpečení a jak ji také můžeme propojit s otevřenou politikou trhu práce. Cílem je tedy dosáhnout zaměstnanosti pro všechny. Sociální zabezpečení a otevřený přípus v této oblasti podporuje trh práce. A to platí také pro ty, kteří jsou z trhu práce vyřazeni například i ze zdravotních důvodů. Musíme učinit různá opatření a díky nim zabránit tomu, aby zdravotně postižení občané byli vyčleněni z trhu práce aktivní přístup v této oblasti znamená, že lidé budou moci pracovat na základě svých vlastních schopností. Otevřená politika se tedy týká nejen těch, kteří jsou zahrnuti do toho systému sociálního zabezpečení nebo systému trhu práce, ale týká se i osob, kteří se v současné době nacházejí zcela vzdálení trhu práce. Možnost pracovat by mělo dostat více lidí, proto aby se cítili důstojně v naší společnosti. Každý jednotlivec by měl být ve společnosti uznáván. Na neformálním setkání na začátku července jsme poprvé diskutovali o tom, jak tedy v Evropě můžeme vytvořit tento otevřený trh práce. Probíhala tam velmi zajímavá a prospěšná výměna názorů mezi různými státy a jednotlivé členské státy vyslali také jasný signál o tom, že jsou připraveny vést tuto diskuzi o otevřeném trhu práce. Ta diskuse bude pokračovat během podzimu. Na konferenci, která se týkala těch otevřených pardon, 20. až 27. září. Ta konference se bude týkat otevřeného trhu práce, tam se sejdou tedy odborníci, instituce a různé organizace a v diskuzi budeme pokračovat. Cílem tedy je, abychom během švédského předsednictví tuto diskuzi proměnili v nějaké jasné posenství pro radu EPSCO. Jde nám o to vyvinout novou strategii pro růst a zaměstnanost. Tato strategii potom bude pokračovat během španělského předsednictví. Volný pohyb osob, to je další důležité téma vnitřního trhu Evropské unie. Je to zcela centrální téma také pro zaměstnanost v celé Evropě. Po mnoha letech jsme mohli zjistit, že potřebujeme nějaká nová ustanovení a řídící systémy proto, abychom jednotlivé členské státy v této oblasti sjednotili. Tato ustanovení jsou zásadní proto, aby se lidé v rámci Evropské unie mohli volně pohybovat a například mohli začít pracovat v jiném členském státě, anebo například studovat v jiném členském státě. Tato pravidla musí fungovat dobře a musí nabízet také právní jistotu. Z toho důvodu mám velkou radost, že Evropský parlament a Rada dosáhly shody v tomto tématu. Současně bych také ráda poděkovala všem předchozím předsednictvím, která přispěla k tomu, že ustanovení 883.04 bylo přijato a to po deseti letech intenzivní práce. Tato ustanovení budou platná od května příštího roku. A dochází zde v mnohé řadě věcí k různým zlepšením. Provádění bude efektivnější a účinnější a právní jistota občanů bude zvýšená. Důležitou úlohou pro nás na podzim zůstává že musíme občany a zabezpečovací systémy v jednotlivých členských státech připravit na tato nová pravidla a pomoci jim v uvádění do praxe. Uděláme vše proto, abychom vytvořili nové pod, pod dobré podmínky a abychom zvýšili spolupráci mezi jednotlivými členskými státy. Na podzim bude probíhat řada seminářů k tématu sociální zabezpečení a výsledky těchto seminářů potom budou sestaveny a představeny na konferenci od 24. až 27. listopadu, listopadu 2009. Otáz, velmi důležitá otázka je také eh, otázka občanů z třetích zemí a to, že musí být na ně nahlíženo na, jako na rovnocenné. Myslím, že z pohledu sociálního zabezpečení musí být tito občané nahlíženi stejně jako občané Evropské unie, když už se sem dostanou. Je velmi důležité zahrnout i toto do nových nařízení. Jen potom totiž bude zaručena ochrana občanů z třetích zemí v Evropské unii. Teď musíme provést ještě několik změn ve zprávě, aby stejné země uváděly pravidla do praxe ve stejné míře. Za českého předsednictví došlo eh, k bylo vyvinuto velké úsilí, ale 9. června se v radě EPSCO ministři nezhodli eh, v této otázce příslušníků z třetích zemí a švédské předsednictví se proto bude nadále pokoušet dojít ke shodě v této oblasti. Doufám, že se nám řešení podaří najít a občané z třetích zemí budou moci být zahrnuti. Nesmí nastat situace, že by nějaká naše dohoda přispěla ke zhoršení situace občanů z třetích zemí. Už teď se těšíme na zajímavou a konstruktivní rozpravu s vámi a děkuji vám za za pozornost. Děkuji. Máme přes hodinu na to, abychom jednali. Mám tady deset přihlášek do diskuse. Takže v pořadí nejdříve dostane slovo paní Rovana Plom a potom pan Richard Falber. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítám zde oba dva ministry švédského předsednictví a přeji jim mnoho štěstí při provádění činnosti švédského předsednictví. Velmi pozorně jsem naslouchala a Ráda bych pronesla několik komentářů. Tak zaprvé bych se vás ráda zeptala, jestli při přípravě na rok 2010, tedy na rok proti chudobě a sociálnímu vyčlenění, jestli už tedy na tento rok máte nějaký konkrétní plán aby osoby, které jsou vyřazeny z trhu práce, dostaly nějakou šanci. Jedná se mi například o osoby s postižením anebo o ženy. Víme o tom, že existuje rozdíl v platech, například u žen. Máte zde nějakou, nějaký plán, aby se vyrovnal rozdíl mezi platem žen a mužů, aby se zmírnil tento rozdíl? Další otázka. zamýšlíte, aby strategie ke snížení sociální exkluze, která byla schválena v roce 2008, zahrnovala i nějaký minimální plat. Minimální plat je totiž řešením pro řadu problémů, o kterých zde hovoříme. Minimální mzda vede k lepší kvalitě života. Děkuji vám. Navrhuji, abychom nejdříve vyslechli čtyři otázky a potom dostanete slovo abyste neměli, nemohli uniknout mezi otázkami pan Richard Falber a potom paní Elizabeth Schröter. Děkuji. Na Švédsko pohlížíme zejména my občané nových členských zemí jako na velký vzor. A proto musím říct, že vystoupení omou ministrů mě nesmírně zklamala protože pokud jde o sociální, problémy neobsahují podle mého názoru vůbec nic. Co případ Laval, který ohrožuje postavení odboru v evropských zemích? Lisabonská strategie je, jak pronesl náš jinak nepříliš vtipný komisař Špidla, jako jety. Všichni o ní mluví, a nikdo ji ještě neviděl. Dokdy budeme řešit v Evropě věci jenom tím, že si vymyslíme určité pojmy, jako například flex security a jiné, otevřená metoda koordinace a budeme se vyhýbat skutečným problémům, před kterými Evropská unie stojí. A mám na mysli postupná demontáž pracovního práva a záruk obsažených úmluvách Mezinárodní organizace práce. Pokusy o zhoršení postavení odboru. Na to všechno jsem čekal odpověď. Z toho, co tady přednesli oba ministři, mám pocit, že se infikovali zřejmě českým virem, protože v naší republice se těmto otázkám taky málo věnuje. Děkuju. Merci, Madame Eliza... Děkuji paní Elizabeth Schröter a potom paní Edita Estrela. Děkuji vám, paní předsedkyně. I já zde srdečně vítám oba zástupce švédské vlády a ráda bych navázala na kolegu Falbra. Jsem také udivena a překvapena že případ, který ve Švédsku na mnoha místech omezuje práva odborů a pracovníků, ani jeden z ministrů nezmínil ani slůvkem. Evropský parlament, a to jistě víte, rozhodl, že bude přepracována směrnice o vysílání pracovníků, aby se zlepšila situace a změnila jednostraná definice, která se ve směrnici objevuje a aby se obnovila práva odborů a pracovníků. Moje otázka je, bude ze strany švédského předsednictví docházet k iniciativám, aby, které by podpořily iniciativy Evropského parlamentu? Já bych to velmi uvítala a myslím si, že v této oblasti bychom s tímto výborem nebo v tomto výboru by měly probíhat intenzivnější rozpravy, které by vedly ke zlepšení v této v eh, směrnici o vysílání pracovníků, potom rozsudku Laval. Já jsem ani slůvkem neslyšela, že v této oblasti ve zlepšení pracovního práva. Bude z vaší strany nějaká iniciativa zahájena? Máte ještě něco v rukávu, anebo vůbec nic nezamýšlíte? Merci. Děkuji. Poslední řečnicí v tomto prvním bloku bude paní Edita Estrela, která byla naší zpravodajkou v minulém volebním období pro mateřskou dovolenou. Paní Estro, máte slovo. Também eu quero dar as boas-vindas e agradecer aos senhores ministros as suas exposições. Já bych chtěla přivítat ministry, chci poděkovat za jejich vyjádření a to, co řeknu, souvisí se zprávou o směrnici, která se týká materské dovolené, kde jsem zpravodajkou v výboru FAM. Zabývám se touto problematikou a my jsme se již ve Štrasburku setkali s ministrem a měli jsme první výměnu názoru. Poté došlo k první výměně názorů ve výboru pro práva žen a došlo i k dalším setkáním se švédským předsednictvím. Já bych chtěla vědět, pane ministře, s přihlédnutím k významu tohoto tématu a s přihlédnutím k práci, která byla již odvedena během minulého volebního období a vzhledem k tomu, že Švédsko má určitou autoritu v tomto směru, protože švédská legislativa je nesmírně progresivní v tomto směru, a snaží se řešit problémy. Takže na tomto pozadí bylo by možné, dle vašeho názoru, dospět k dohodě s radou během vašeho půl roku? A jaká jsou vaše očekávání, pokud jde o toto téma? Děkuji. Děkuji za včasné a pertinentní otázky. Chci říci, paní Plam, inkluze skupin, které jsou méně aktivní na trhu práce, jsou jedním z klíčových eh, témat, které eh, řešíme. A důvodem je samozřejmě to, že když se zabýváme osobami, které mají určité postižení, tak jsou slabší na trhu práce a to je nepřijatelné z individuálního hlediska, ale také je to nepřijatelné z hlediska celkové společnosti my potřebujeme každou duši, která je schopna pracovat, abychom se vyrovnali s demografickými výzvami, ale také, abychom zvýšili výrobu, abychom si mohli dovolit eh, sociální zabezpečení školy a podobně do budoucnosti. A podle našich eh, kompetencí, podle smlouvy post-Lisabonská strategie je rámcem v němž se budeme soustředovat na tyto otázky. Kromě toho, když se budeme zabývat legislativou a směrnicemi, které se zabývají diskriminací a těmito oblastmi, ale když se dostaneme k nalezení správné motivace pro to, aby se lidé zapojili do trhu práce a, a aby když se chceme vyhnout motivaci, jako jsou platy, tak optimálním postupem je post-Lisabonská strategie. Minimální plat, minimální mzda je věc, která se nám příliš nelíbí. A důvodem je, že máme velmi odlišné systémy na trhu práce. Například ve Švédsku nemáme žádnou mzdovou legislativu. A důvodem je, že máme velkou důvěru v naše sociální partnery, aby, kteří odpovídají za konstrukci mest a nepřejeme si, aby se to, to, tohoto procesu pouštěli politici. A já bych to rád takto udržel. A dokážu pochopit, že vzhledem k tomu, že přicházíte z vaší země, tedy si, přejete si zajistit, aby se dostalo rovného zacházení osobám, které mají tedy horší postavení. Snažíme se tedy pomoci osobám, které potřebují pomoc při vstupu na trh práce. Ale závěr je takový, že potřebujeme každého na trh práce a každého, kdo má určitou pracovní schopnost, než tedy se dostane do systému sociálního zabezpečení. Takže to je odpověď snad na vaši otázku. Pane Falbře a paní Schroeter, hovoříme o případu Laval. Já jsem zde byl přítomen a jednal jsem o těchto otázkách v tomto výboru již v minulosti a také v rámci aktivit eh, komise v tomto směru. Pane Falobře, chci říci, že nám bylo velmi líto, jak dopadlo rozhodnutí Evropského soudního dvora, když jsme se jednali s generálním advokátem, když jsme viděli jeho závěry tak jsme věřili, že zamezíme situaci, která se nyní vyvinula. A myslím, že se musíme zabývat touto otázkou ze dvou pohledů. Jedna souvisí s národní legislativou a druhá, co by se mělo udělat a co se stane na úrovni evropské. A v momentu, kdy jsme obdrželi rozhodnutí Evropského soudního dvora, já jsem eh, svolal sociální partnery a vyzval jsem je, aby se pustili do obecné rozpravy ve Švédsku, jak vyřešíme tuto situaci. Také jsme e, zahájili šetření této situace a úzce jsme spolupracovali se sociálními partnery. To šetření tedy vyústilo ve zprávu, která je nyní projednávána ve vládě a chceme předložit návrh zákona do parlamentu ještě v letošním roce, abychom tu situaci řešili na domácí úrovni. Šetření dospělo k závěru na domácí úrovni, že máme asi dva nebo tři tisíce vyslaných pracovníků. I když je, je velká většina těchto pracovníků pokryta kolektivními smlouvami. A v, prax, v, v, v praxi tedy asi několik stovek osob je mimo kolektivní dohody a je to otázka, kterou musíme řešit. Nechci zabíjat do podrobností, ale na internetových stránkách naší vlády jsou závěry z tohoto šetření a já vám rád poskytnu další informace o tom, jak na domácí úrovni řešíme tento problém. Jsem si jist, že skrze legislativu, kterou dostaneme co nejdříve do parlamentu, budeme schopni tuto situaci vyřešit pokud možno co nejrozuměji. A tudíž jsme zajistili švédský model, podobě, jakou si přejeme. A mé stanovisko je evidentně takové, že bychom měli mít nástroje k tomu, aby kolektivní smlouvy a kolektivní kroky byly dostupné pro zajištění tedy našeho pracovního trhu. Na evropské úrovni ta situace je o něco složitější. Já jsem slyšel o dvou otázkách, které zazněly v této souvislosti. Jedna otázka se týká změny směrnice o vysílání pracovníků a druhá je změna smlouvy určitou sociální, sociálním ustanovením, sociální klauzulí. Pokud jde o sociální klauzuly, tedy listina základních práv a svobod by byla základním krokem v tomto směru a je, je to základní důvod, proč bych se zasazoval o ratifikaci a vstup v platnosti smlouvy. To by bylo jedno řešení. A sociální klauzule musím nejdříve pochopit, co by to mělo znamenat, upřímně za to. Buď to má přímý závazný právní charakter, a je to součást smlouvy, a to by znamenalo, že musíme znovu projednat celou smlouvu, a to je prakticky nemožné, ale mohou tu být i další přístupy a musím skutečně pochopit, v čem tyto nové postupy spočívají. Jsme otevřeni těmto jednáním a jsme velmi rádi, jak komise vyzvala tedy sociální partnery, aby se aktivně podíleli na těchto jednáních. Pokud jde o otevření směrnice o vysílání pracovníků, musím přiznat, že naše vláda je proti tomu a existují dva hlavní důvody pro toto. První důvod je, já jsem si skutečně dobře seznámil se směrnicí o pracovní době, která vedla k desetiletím eh, právní nejistoty v této oblasti. A pokud otevřeme směrnici o vysílání pracovníků, tak opět nastanou dlouhé roky právní nejistoty. A to bylo horší než opačná alternativa. Druhý důvod je, že já se obávám, a tady nehovořím jako předseda Evropské rady, ale tady mluvím jako evropský minister zaměstnanosti, mám obavu, že skončíme v situaci, pokud se nám podaří, inšala, získat eh, revidovanou směrnici, že by to vedlo k menší pružnosti a poškodilo by to švédský model. To jsou tedy mé hlavní důvody, proč bychom neměli znovu otvírat eh, směrnici pro revizi. Ale přesto si myslím, že je to palčivý problém a měli bychom být velmi otevření v našich jednáních s sociálními partnery, s parlamentem, s komisí a měli bychom se snažit, jak zmírnit oprávněné obavy sociálních partnerů v tomto směru. A jsem přesvědčen, pane Falbře a paní Schröter, že to nebude uspokojivé z vašeho hlediska, ale my jsme ty věci skutečně promýšleli a snažili jsme se optimální řešení. Paní Estrelo, Eh, už jsme se setkali, hovořili jsme o mateřské dovolené, o směrnici mateřské dovolené a není to jednoduchá otázka. Budeme i nadále pracovat v této věci a pokusíme se posunout jednání co nejdále. Samozřejmě jako předsednictví eh, potřebujeme úzkou spolupráci s parlamentem a s vámi ve snaze řešit tuto situaci. Ale jsem také přesvědčen, že před námi je ještě mnoho práce, protože když se podíváme na samotnou eh, věc, existují rozporné názory, abych to řekl co nejmírněji. Takže se musíme skutečně maximálně snažit o nalezení řešení. Bude to obtížné tedy dospět ke koncenzu v radě v současné situaci, to je můj pohled na věc, ale budeme pracovat a věřím, že se pokusíme pracovat společně, abychom tuto věc vyřešili. A bylo by dobré, kdyby se nám podařilo to dotáhnout do konce co nejdříve. Děkuji. Děkuji. No, paní Kašefi, chcete se k něčemu vyjádřit? Chcete něco upřesnit ještě? E, kolegům chci sdělit, že pokud chcete hovořit všichni, tak je třeba, abychom se drželi určitého řádu. Paní Kašefi, chcete doplnit eh, vyjádření vašeho kolegy? A dostanete slovo v eh, tom druhém bloku odpovědí, pokud si přejete. Já jen stručně k tomu roku boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenění, což je rok, 2010. Chci říci, že na tom pracujeme. A paní Plam, já jsem si zaznamenala tu otázku, jestli máme nějakou strategii, pokud jde o tento konkrétní vyhlášený rok. Samozřejmě musím vám odpovědět, že ty diskuze už začaly, komise už založila poradní výbor, který bude plánovat a koordinovat Eh, jednotlivé akce v rámci tohoto roku 2010. Bude probíhat konference kolem kulatého stolu právě na tato témata. A právě tam se bude řešit eh, tento vyhlášený rok. Potom v španělské předsednictví bude pořádat zahajovací konferenci na toto téma a ty diskuze budou probíhat dál a my to budeme řešit už eh, ve spolupráci se španělskými kolegy. Děkuji. Děkuji. Nyní druhý blok otázek. První pan Giorgio Tusas a potom Steve Hughes. Prosím. Změna reprezentace v čele Evropské rady má dopad na naši politiku. A konstatujeme, pokud jde o oblasti, které nyní zkoumáme po řadě let, pokud jde o Lisabonskou strategii, po její aktualizaci po letech 2000-2005. Nyní tedy zjišťujeme, že jde hlavně o ochranu zájmu velkých skupin. A současně zjišťujeme, že život pracovníků je stále obtížnější. Pan minister nás seznámil se studií o vývoji pracovně právních vztahů v Evropské unii. To bylo tedy včera v této studii jsme se seznámili o obtížných podmínkách a dopadu změn pro zaměstnance a pracovníky. Dopad změn na pracovní právo. A je pozitivní, že hovoříme i o ekonomice a finančním sektoru, ale dochází k obecnému vývoji v zásadní věci. A předřečník o tom již hovořil současnosti jsou spochybňována odborářská práva. Práva formulovat určité záležitosti v oblasti pracovně právních vztahů a smluvních vztahů. Je využíván Evropský soudní dvůr a rozhodnutí ve věci Laval a Viking Line. Podobné, podobná rozhodnutí se obírají stejným směrem. Já se tedy chci zeptat na oblast pracovního práva, na oblast odborářských práv. A pokud je o nezaměstnanost podle oficiálních údajů Eurostatu z června 2009, dochází k obrovskému nárůstu počtu nezaměstnaných oproti loňskému roku. Ve Španělsku o nárůst o 18 a podobně tomu je v ostatních zemích Evropské unie. Situace je tedy velmi vážná a obtížná. Pokud je o mládež, mladí do 25 let, zejména i zde konstatujeme, že dochází k nezaměstnanosti na úrovni 19,7 38 ve Španělsku a 30 Eh, v Litvě. To jsou obrovská čísla. Od a po roce 2010 tedy bude zahájena nová strategie zaměstnanosti a je evidentní, že na eh, březnové radě budou předloženy hlavní směry, které budou rozpracovány za švédského předsednictví. Tedy jaké jsou vaše hlavní záměry v této oblasti? Eh, paní předsedkyně, omlouvám se, že hovořím tak dlouze, ale mám ještě otázku k sociálnímu zabezpečení. Včera jsme tu měli vašeho eh, kolegu, paní Marie Larson. A ona hovořila o následujícím. Zmínila, že sociální zabezpečení je v odpovědnosti členských států. Ona to řekla. jaká je tedy současná situace, nejen v Řecku, ale i jinde. Systémy sociálního zabezpečení, zabezpečení pracovníků v soukromém i veřejném sektoru, to, te, tyto systémy nejsou příliš dobré a ženy, které pracují v Řecku, zjišťují, že dochází ke zhoršení jejich sociálního postavení. Musí pracovat déle Myslíte si, že je to správné? Jaké jsou vaše návrhy? Jak chcete zlepšit eh, situaci systému sociálního zabezpečení? Pan Steve Hughes a potom paní Ilda Figueiredo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím a mluvit stručně, abyste to měla snažší. V prvé řadě se chci zeptat pana Kašefiho. Vy jste mluvil o nařízení z roku 2004 a uvítal jste dohodu, které jsme dosáhli. My máme z toho také radost, ale nemáme až tak radost z toho prohlášení, které to provázelo. Je to dokument z 20. července 2009. Je to dokument, který se týká těch dvou prováděcích nařízení a tam se říká, že tyto informace budou poskytnuty bez prodlení na žádost instituce, které se to týká, nikoli však automaticky. A naše dohoda s českým předsednictvím, ta končila předtím without delay, bez prodlení. A už tam nebylo to, že to nebude automaticky. A my jsme tedy znepokojeni tím, že eh, lucemburský verdikt v kauze Laval vede k tomuto, je to otázka judikatury. Máme za to, že to, co se zde uvádí, vlastně podkopává dohodu, která byla dosažena předtím a já si myslím, paní předsedkyně, že bychom se měli vyžádat nějaké vyjádření k tomuto. Pane ministře, máte nějaké úžasné náměty týkající se směrnice o pracovní době? Něco, co by to všechno napravilo. A potom ještě ke kauze Laval. Já jsem rád, že Švédsko si to vyřešilo na domácím prostředí, ale my stále ještě máme problém na evropské úrovni. Jsou tam ještě další osoby, které se řeší v Lucembursku, Total ve Spojeném království, Rufert předtím. Uh, a určitě tohle jsou problémy, které je potřeba řešit. Ta právní nejistota už panuje, ať už to řešíme v otázce směrnice o pracovní době nebo ne. Ale už bylo řečeno, že je potřeba směrnici o vysílání pracovníků změnit a nastavit nějaké minimální požadavky jaké kolektivní opatření je možné podniknout a jak se to bude řešit. Nesouhlasil byste s takovýmto prohlášením, že je potřeba to řešit obecně na evropské úrovni plošně? Děkuji. Děkuji, paní Figueiredo. A potom kolega Jakonsary. Signore prezidente. Já děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi uvést eh, tři otázky. Možná je to něco, co už se tady obecně částečně nastínilo, ale já bych si dovolila to probrat podrobněji. Za prvé mě zajímá Lisabonská strategie. Zde panují vážné obavy. Proběhlo průběžné šetření a zkoumání vývoje. A tam se eh, pojednávala otázka liberálního pojetí dosavadního řešení Lisabonské strategie. A to je to, co vlastně spadá na kauzy, jako je Laval, Rufford a tak dále to působí další nejistotu, nejen právně nejistotu, ale nejistotu týkající se základních práv pracovníků. A působí to nejistotu i v oblasti toho takzvaného evropského sociálního modelu. To znamená, že tady chodíme po špičkách v situaci, která nás vlastně vede k tomu, abychom se dostali na úroveň těch zemí, které jsme původně kritizovali. My jsme kritizovali to, že nedodržují práva pracovníků a najednou to děláme sami. A těch států v Evropské unii je víc a víc. A proto bych chtěla, abychom se více drželi Lizamonské dohody, pokud jde o tuto věc. Měli bychom se zamyslet, jestli náhodou se ta situace stále průběžně nezhoršuje. Další otázka zní, jak můžeme vyladit všechny priority týkající se uh, hospodářské soutěže a jak to vyladit v souvislosti s principy paktu stability. To je něco, na co se v současné době nahlíží poněkud pružně. A tak se ptám, jestli by nebylo potřeba vzít v potaz všechny tyhle niance a nebylo potřeba se zamyslet nad tím, jak to doladit. Je méně práce, horší příjmy, víc nerovnosti a víc chudoby. A v roce 2010 máme mít rok boje proti chudobě. My bychom neradi, aby to bylo jenom propaganda. Záběr toto první byl paní Eliza Jakonsary. Puheenjohtaja ja tervetuloa tänne Euroopan Arvoisat ministeri... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla obrátit na zástupce eh, švédského předsednictví. Vítám vás. Oba jste zněli velmi optimisticky ve svých vystoupeních a říkali jste, že krize je záležitost dočasná. Říkali jste, že krize nebude trvat věčně. Spousta analytiků se však domnívá, že globální krize trvat bude. A Asie a Spojené státy se dostávají do popředí a je klidně možné, že i když už se vzpamatovávají tyto dva kontinenty, tak Evropa zůstane pozadu. Máte nějaký záložní plán? Co se stane pak? Až se zlepší situace, neměla by se posílit pracovně právní legislativa v Evropě? A myslíte si, že je potřeba vůbec mít nějaký záložní plán? když si tedy myslíte, že krize záležitosti dočasnou, je potřeba mít nějaký záložní plán. Já děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pane Tusese, já tady mám kopii zprávy a dnes večer si to budu pročítat. Pracovně právní vztahy. Já myslím, že s ohledem na tu krizi je naprosto zásadní, aby se sociální partneři nejen zapojovali ale aby se opravdu aktivně angažovali v každé oblasti. Jenom tak dosáhneme toho, že dosáhneme určité důvěryhodnosti, spolehlivosti a společné řeči, pokud jde o řešení krize. Samozřejmě existuje v Evropě řada příkladů. Takové příklady jsme zaznamenali v minulosti, kdy vyloučení sociálních partnerů z řešení takovéto krizové situace a oslabení pracovně právních vztahů vedlo opravdu k závažným důsledkům. A já pocházím z místa z regionu, kde jsou velmi dobré podmínky, pokud jde o spolupráci se sociálními partnery. A mohu tedy tuto oblast srovnat s jinými částmi světa. A musím říci, že to vede k tomu, tahle dobře nastavená situace, že tam je méně střetu mezi zaměstnance a zaměstnavateli, takže to pracovní prostředí je lépe nastavené a ten proces obnovy bude zřejmě snažší. To znamená, že jsme v krátkodobém i dlouhodobém horizontu přizpůsobivější na ty krizové situace. Já jsem ze středopravé vlády, to je realita, ale v této oblasti na tom nezáleží. Já bych řekl, že je to přesně naopak. Musíme činit závěry z toho, jaká je situace. A situace je taková, že je potřeba, aby sociální partneři do toho byli zaangažováni. Já myslím, že ten dokument bude velmi zajímavý. V těchto dobách je opravdu velmi důležité takovéto věci sledovat a dovozovat z toho závěry. Já se dostanu ještě uh, k případu Laval. Máme meziměsíční nárost na zaměstnanosti o 2%, což je vysok, vysoké procento, je to zátěž pro naše systémy sociálního zabezpečení v celé Evropě. A ještě to vlastně přidává další problém, pokud jde o vyčlení některých osob z trhu práce. Nezaměstnanost je pro mě ale jen součástí toho problému. My tam máme totiž další případy vyčlenění a vyloučení. Když se podíváte na naše zkušenosti z 90. let, jak se bojovalo proti finanční krizi, zjistíte, že vlády používaly systémy sociálního zabezpečení, aby zalepily ty problémy, které tam vznikly. Což vlastně v samém důsledku uh, vystupňovalo tlak na systémy sociálního zabezpečení. Musíme tedy podrobněji a pečlivěji sledovat, co se děje. Zároveň si musíme uvědomit, že zdravé veřejné finance jsou velmi důležité v této věci a zde je opravdu potřeba nalézt tu pravou vyváženost. Pokud nemáte zdravé veřejné finance, tak nakonec končíte tak, že budete za krizi platit ještě mnoho let poté, co krize skončí a odezní. Takže upřímně řečeno, je to jako čínští umělci v cirkusu, kteří mají 20 bambusových tyček, na kterých, eh, na kterých žonglují a nesmím ani jedna spadnout. Proto si myslím, že tohle je pro nás velmi komplexní situace, nicméně toto je právě ten zásadní ústřední problém. Musíme skutečně se na to soustředit a jasnou hlavou eh, přemýšlet o tom, jakým způsobem to ře- řešit. Je to kombinace aktivace, vzdělávání a snižování základních požadavků pro mladé lidi při vstupu na trh práce. To jsou záležitosti, na kterých můžeme pracovat hned z počátku. Pane Hughesy, pokud jde o směrnici o pracovní době. No, dobře tady. My jsme na začátku července před skončením eh, vyjednávání, eh, před prázdninovou pauzou vyhodnotili, v jaké situaci se nacházíme. A pokud jde o střednědobé, krátkodobé hledisko, tak já nejsem příliš velký optimista, pokud jde o směrnice o pracovní době. Komise teď má před sebou velmi těžký úkol naleznout nějak krátkou cestu vpřed a já jim přeji hodně štěstí v tomto úsilí. My se budeme snažit konstruktivně postupovat, budeme se snažit najít takové řešení, které bude dobré. Ta pozice rady se nezměnila. Ty problémy stále ještě existují, v řadě členských států jsou a musíme je řešit. My jsme si vyslechli, pokud jde o problém opt-out, obavy, které musíme vzít v potaz, ale není snadné nějak vyvážet všechna ta stanoviska, která máme zastoupena na radě a která jsou zastoupena v Evropském parlamentu. Já myslím, že musíme opravdu být velmi konstruktivní a budeme muset hodně spolupracovat s parlamentem, abychom se vyvarovali toho, že v další fázi vyjednávání dojde zase k takovému to zhroucení vyjednávání. Pokud je o kauzu Laval, já, když jsem představoval minulý prosinec eh, výsledek šetření v této věci, na radě nebyl jediný, jediný členský stát, který by byl pro otevření směrnice o vysílání pracovníků. Zároveň si však uvědomuji, jaký problém zde existuje. My si uvědomujeme závažnost situace. Já myslím, že je skutečně potřeba se na to dívat maximálně otevřeně a najít řešení, jak to, jak to e, řešit. Pokud jde o kauzu Laval, tak my jsme velmi zklamáni z toho, jak to dopadlo na půdě Evropského soudního dvora a správně říkáte, že tam ještě byly další kauzy, které na to navazovaly, Viking, Lucemburská kauza a tak dále my jsme měli celou řadu debat s parlamentem, s komisí a tak dále. Řešili jsme, jestli tam nejsou nějaká další východiska. Já si myslím, že komise odvedla dobrou práci a snažila se nastartovat proces, kde by bylo k dispozici více informací, bylo by to celé průhlednější. Já se domnívám, že ta opatření, která mají nastavená, jsou dobrou cestou vpřed. Možná pan kolega Falbr není spokojen a musím si to zřejmě ověřit. Jak se čte toto další jméno? Lizabonská strategie. To je zajímavé. My spolupracujeme se španělským následujícím předsednictvím a připravujeme závěry, které by bylo možné přijmout v prosinci, což by mohl být další stavební kámen do práce, kterou by mělo ve finále odvést španělské předsednictví. Jak jsem říkal, já jsem ze středopravé vlády, kolegové ze, španělské, eh, eh, ze španělského předsednictví následujícího jsou ze socialistické vlády a my spolupracujeme, což je docela slibná vyhlídka do budoucna. V stávající Lisabonské strategii jsme odprezentovali, co je možné z toho použít, jak se z toho dá vyvodit další východiska, jak ty lidi eh, uvést na trh práce, jak je začlenit, jak je vzdělávat. To je něco, co je pro mě velmi významné a díky tomu se Evropa vrátí zpátky do původních kolejí. My se těšíme na to, že budeme na této věci spolupracovat i s parlamentem. Paní Jakonsary, kolegyně z Finska, vy jste se ptala na ten záložní plán. Mně bylo řečeno, že je vždycky potřeba mít záložní plán B, C, D a tak dále. Do určité míry je to potřeba vždycky, jelikož historie se nikdy uh, neopakuje a výsledky nejsou vždycky úplně takové, jako si člověk na počátku představoval. Věci se zkrátka velmi rychle mění a vyvíjí. Kdo by si před rokem býval představil, že se dostaneme do takové situace, v jaké jsme nyní? Na druhé straně před šesti měsíci lidé hovořili o finančním zhroucení. Hovořilo se o tom, že se předpokládá skutečný útlum. A nyní se nacházíme v poněkud jiné situace, takže já si myslím, že je určitý důvod, proč máme dvě uši a jedna ústa. Měli bychom spíš poslouchat, než hovořit. Měli bychom si vyslechnout všechny ty, kteří hovoří a kteří budou navrhovat řešení. Měli bychom se otevřeně stavět k těmto námětům a přemýšlet nad tím, co se dá udělat. Já myslím, že každopádně je potřeba situaci eh, řešit operativně a být připraven. Já myslím, že je to vždycky kombinace určitých zkušeností z minula, potom plánu obnovy a jasné zaměření na situaci. Je potřeba mít bezpečný finanční systém z hlediska bank i z hlediska středatelů, tak aby naše podniky nadále fungovaly, aby ten bankovní systém byl pro ně bezpečný. Musíme se snažit bojovat proti nezaměstnanosti způsobem, jak to bude nejlepší. Nemůžeme zachránit úplně každé pracovní místo, ale musíme zachovat určitou zaměstnatelnost. Můžeme udělat víc i na poli školství, můžeme udělat víc, pokud jde o eh, zaangažování maximálního počtu lidí na trh práce. Děkuji. Thank you. Uh... <clears throat> Já děkuji. Já se vyjádřím k tomu, co říkal pan Tusas o tom následném poslezabonském procesu a také bych chtěla potvrdit, co říkala eh, ministrině Maria Lošon včera pokud jde o ty dávky sociálního zabezpečení, to je samozřejmě záležitost, která spadá do kompetence národních států a my nemáme žádné úmysly měnit tohle vymezení kompetencí. Když se hovoří o postlisabonském procesu, tak my jako předsednická země jsme měli diskuze o aktivním sociálním zabezpečení. Víme, že trhy práce mají své tradice, pokud jde o zavádění opatření aktivní povahy. Na druhou stranu sociální zabezpečení je stále ještě velmi pasivní povahy a my se snažíme uvést eh, na trhy práce více těchto aktivních prvků. Nechceme a nechceme nijak eh, však eh, narušovat ty systémy sociálního zabezpečení. Chceme, aby bylo aby bylo jasné, že vzhledem k demografické situaci musí lidé pracovat více a déle. Je to jsou to podmínky, které je potřeba zaručit. Potřebujeme zdravější pracovní podmínky a aktivnější sociální zabezpečení. A já ukončím své vystoupení zde, ještě se ale nejprve vyjádřím k tomu, co říkal pan Hughes. Jde o dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem. Dohoda byla dosažena za českého předsednictví a my nepřipravujeme formální rozhodnutí. Je to velmi technická záležitost, o které jste, pane Hughesy, hovořil. My to zatím prověřujeme, aby tam nenastaly žádné problémy v rámci toho formálního procesu realizace. My vám určitě dáme vědět. Dostáváme se do nejobtížnější části rozpravy. Je třeba omezit řečnickou dobu a budete mít tedy jednu minutu a půl a budu takto omezovat i odpovědi ministrů. Paní Elizabeth Lin na minutu a půl v této skupině. Ano, děkuji. Jsem velmi potěšena když jste eh, řekli, že chcete zapojit eh, vyloučené osoby zpět na trh práce a zapojit i postižené, ale také jste hovořili o osobách, které jsou nemocné. Tedy jediný způsob, jak to zajistit, je definovat postižení na evropské úrovni a mě by zajímaly vaše komentáře v tomto směru. Já věřím, že je možné získat takovou definici v v nové směrnici o přístupu ke službám a zboží pro osoby, které jsou vyloučeny na základě postižení, sexuální orientace a podobně, věku. A proto bych chtěl vědět, jak dalece jako předsednictví uděláte pokroky při realizaci této směrnice. Podle hlasování parlamentu víte, že je to věc, o kterou parlament usiluje a tady by mě zajímal váš názor. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Marita Hubskok a pan Roger Elmer. Eh, tak, Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za to, že zde mohu být přítomna řádný člen výboru. Bohužel se dnes nemůže zúčastnit a já ho zastupuji. Eh, mám velkou radost, že zástupci švédské vlády přijeli. A vidím také, že pan Litorin má teď bratku, kterou dříve neměl. Přivezl také sebou zajímavé materiály, ale jsem dost zklamaná, co se týče toho případu Laval. Tento případ zbudil velké nepokoje byla stanovena hranice, která zabraňuje stejnému zacházení pracovníků v Evropě. Ale je přeci pravidlo, že v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti máme dosáhnout právě této rovnoprávnosti. Když přijedete do cizí země a chcete pracovat v členském státě, ve kterém nemáte státní příslušnost, nejste ne, eh, nejste ve stejné situaci jako zaměstnanci, kteří tu, tu příslušnost mají. A to přece odpoví, neodpovídá základním pravidlům té sociální rovnoprávnosti. A myslím si, že právě v době sociální, pardon, hospodářské krize je to velmi důležitá otázka. Trh práce a sociální systémy se nachází pod tlakem a právě proto je velmi důležitý tady ten případ Lava. V této souvislosti Vyčerpala jste svou řečnickou dobu, a, takže jenom vteřinku a musíte ukončit svůj projev. Uh, thank you. Uh, we've heard a lot of um, pious... Já děkuji. Vyslechli jsme toho hodně o nadějích a cílích. Samozřejmě chceme lepší zaměstnanost, nechceme sociální vyčlenění, chceme udržitelné trhy práce. Já se ale ptám, jak? Tak jsem si dělal poznámky. Pane Literin, vy chcete iniciovat debatu. Paní Kašefír už zahájila debatu a budete podporovat probíh, průběh debaty, budou diskuze, budou semináře a tak dále. Já jsem opravdu okouzlen tím, že máte něco jako aktivní politiku zaměstnanosti, ale jak to bude vypadat? Takovéto věci jsme slyšeli před pěti lety, před deseti lety a když tady budeme za pět, za deset let, tak pořád ještě budeme slyšet takovéto věci. Co obsah těchto slov, jak, co to je koordinace, co se týče příslušníků třetích států, ale co to je? Mě zajímá, co se bude dít, co potřebujeme, flexibilita trhu práce, potřebujeme eh, omezit všechny kroky, které jdou proti motivaci zaměstnavatelů. Chceme podpořit angažovanost na trhu práce. Já musím říci, že z moje zkušenosti s evropskou regulací a s tímto výborem jsou spíše takové, že je to spíše překážka jakékoliv, jakéhokoliv zlepšování. Takže já se ptám, jak budou ty trhy práce flexibilnější, jak budou atraktivnější pro zaměstnavatele, jak je podpoříme v tom, aby přijímali více a více zaměstnanců. Já jsem nic takového neslyšel. Děkuji. Děkuji, pan Alejandro Serkas, poslední v tomto bloku. Děkuji, Pane ministře, děkuji za vaše řečnické nadání. Telegraficky několik věcí, pokud jde o sociální klauzuly. Měli bychom pokračovat v práci. Je velmi důležité, aby Lisabonská smlouva umožnila znovu situaci vyvážit. Měli bychom vyvážit právo volného pohybu, právo volného usazování, a na této úrovni vám chci poblahopřát, jste na správné cestě. Pokud je o případ Labal, s vámi nesouhlasím. Je to mnohem vážnější než to, co jste popsal. Nejde o 100 tisíc, ale o miliony pracovníků, kteří jsou skutečně postiženi, protože nebyla dodržena směrnice o vysílání. Nedochází k rovnému zacházení. Máte minimalistickou směrnici, která se stala maximalistickou. Je tu vážná právní nejistota. Není to tak, jak jste řekl. Nedochází, otevření směrnice vytváří tuto nejistotu. Je právě dochází k zachování asymetrie a výsledky judikatury vyvolaly velkou právní i politickou nejistotu. Dochází k obrovským politickým problémům a když dovolíte, myslím si, že by bylo třeba, aby se zjistilo, co je možné udělat. Rovná práce, rovný plat. Tato zásada již neexistuje. Měli byste pokračovat eh, ve spolupráci se Španěli, jak eh, řekl předřečník, abychom tu pouze neposlouchali krásné projevy, aby se věci posunuly ku předu. Chci se vrátit k definici postižení. Eh, paní Uvskok, jako generální tajemnice našich stran jsme o tom již jednali souhlasím, že to není jednoduché, A nejsem tak eh, znepokojen jako vy. A důvod je, že pokud hovoříme o našem národním kontextu, a já se vrátím k tomu evropskému, tedy minulá legislativa umožňovala vyloučit kolektivní smlouvu bez ohledu na obsah této kolektivní smlouvy. A rozhodnutí neříká, že není možné vyloučit zahraniční kolektivní smlouvu, ale uvádí, že třeba vzít v úvahu, zda je lepší nebo horší, průhlednější a tak podobně. Takže dochází Chci, chci říct, že to není tak jednoduché, když o tom hovoříme. A budeme i nadále o těchto věcích jednat, protože se o tom skutečně velmi naléhavě hovoří na evropské scéně a budeme o tom jednat a budeme se snažit o dosažení rovnováhy. A skutečně nám bylo líto, že Evropský soudní dvůr dospěl k rozhodnutí, ke kterému dospěl. A měli bychom se skutečně soustředovat na tyto otázky a, a bez tohoto rozhodnutí bychom se mohli více soustředovat na to, jak vytvářet více pracovních míst a jak vytvářet náhradní pracovní místa. A nyní tedy musíme hovořit o některých věcech, do kterých jsme se nechtěli pouštět původně. Pane Helmer, ano, problém je, já sdílím vaši frustraci na evropské úrovni. Skutečně exist, naše nástroje eh, jsou, nejsou tak četné podle našich smluv v oblasti politiky na trhu práce. Politika trhu práce je národní záležitostí. Ale nesouhlasím s vámi v tom, že to jsou pouze slova, protože existuje řada dobrých příkladů z jednotlivých členských států. Příklady politik, které přispěly ke, k redukci sociálního vyloučení a vaše země je příkladem. Moje země k ním také patří. V prvních dvou letech naší vlády eh, jsme docílili 180 tisíc osob, které opustili situaci sociální vyloučení. A docílili jsme to kombinací daňové politiky, změnami v našem systému eh, podpor nezaměstnanosti, snížili jsme vstupní Prahy a umožnili jsme, že osoby mohly opustit systém eh, podpor a záchranná síť stále existuje. Předcházející vlády vlastně ponechali veškeré riziko na jedinci a tato situace nebyla nadále možná. A výzva je taková, že musíme se dělit o naše zkušenosti a nemůžeme zde se spolehat na legislativní evropský rámec, ale existuje řada dobrých příkladů. Paní Sakas, ano, myslím si, že v rámci post-Lisabonského procesu se musíme zabývat tím, jak podporovat tyto iniciativy a politiky, aby se lidé vrátili na trh práce na společné evropské úrovni. A můžeme řešit politiku vzdělávání, investice do vývoja výzkumu, a budeme se snažit maximalizovat užitek tedy z toho, co nám může dát Evropská unie, abychom posílili vlastní konkurenceschopnost. Není to jednoduchý úkol. Já sdílím také vaši frustraci. Frustraci řady z vás, zejména po setkání v Jönšopingu. Co jste nám vlastně připravili? Kde jsou ty dárky? Kde je Santa Claus? Co nám přináší? ale máme velmi konkrétní opatření, jak jednotlivé osoby vrátit na trh práce. Paní Ulfskog, já tu žádný balíček pro vás prostě dnes nemám, ale můžeme každý na základě našich národních zkušeností tyto balíčky doma připravit. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já nesouhlasím s tím, co jste říkal o nedostatku obsahu a nedostatku aktivního začlenování. Já si myslím, že kolega to vyjádřil jasně, takže já už se nebudu k tomu dále vyjádřovat. Já se vyjádřím k tomu, co říkala paní Lin o postižených. Já myslím, že není žádný takovýto návrh k dispozici ze strany komise, takže je jasné, že není ani nic na půdě rady. A předsednictví nic neplánovalo v této věci podniknout. No, no. Sorry, it was your views. Já jsem se ptala na to, co si myslíte o e, těch směrnicích v rámci toho, co už je odhlasováno, by bylo možné uvést také e, postižené. A já jsem se ptala, jestli v rámci švédského předsednictví budete tlačit na to, aby tyto předpisy byly přijaty a v rámci toho by šlo upravit i otázku postižených. Yes, I, I'm sorry, uh, that directive is not under our... Tuhle směrnici my nemáme v kompetenci, ale uděláme si poznámku a vyjádříme se, jakmile budeme vědět. To je asi tak maximum, co vám jsem schopen teď říci, ale rozhodně si o tom promluvíme. Díky za její předání, budeme moc informovat ostatní členy výboru. Poslední kolečko, paní Elizabeth Moha. Paní Moha, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych se seznámit se stanoviskem předsednictví, pokud jde o následné práce v oblasti dočasné práce Tito pracovníci jsou velmi zranitelní a flexibilita, která se od nich očekává v podnicích, je činí ještě zranitelnějšími. My jsme očekávali směrnici na konci loňského roku v oblasti dočasných pracovníků, tedy připravujete určitou konkrétní politiku v tomto směru. Děkuji. Paní Emily Turunen a paní Emily Harken. Děkuji za to, že mohu promluvit a děkuji také za to, o čem jste hovořili. Pane ministře, moje otázka míří na vás. Podivujeme se nad tím, že švédská vláda podniká v souvislosti se stoupající nezaměstnaností a krizí málo aktivit. Ale podivujeme se také nad malými aktivitami v oblasti práv zaměstnanců. Jak to tedy vypadá na evropské úrovni? Co můžeme udělat, abychom vyřešili sociální problémy této krize a bojovali se sociálním dumpingem? Abychom bojovali proti chudobě? Velmi pozorně jsem vám naslouchala. Hovořil jste o lepších právech, kvalifikacích a tak dále. To jsou zcela uh, jednoznačně důležitá témata, ale řekl jste taky, a to mě udivilo, že ve Švédsku máte své národní řešení, ale to, o čem hovořím, přece není žádný švédský problém. Je to problém celého společenství a vy teď máte předsednictví v radě. Myslím si, že švédský model by nebyl narušen, kdybychom teď projednávali směrnici o vysílání pracovníků. Švédský model naopak bude zničen, když se s touto směrnicí zabývat nebudeme. Dále mám ještě jednu otázku, která se týká nezaměstnanosti mladých lidí. Co s tím budete dělat? Tam přece ztrácíme celou generaci lidí. Marianne Harkin, Madame den. Paní Marianne Harkin a potom paní mm, Danuta Řezňověga.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 se vás zeptat. My hovoříme o stánoucí populaci, hovoříme o prodlužování pracovního života. Já si ale myslím, že pro mladé lidi se toho nedělá až tolik. Mladí absolventi mají potíž sehnat práci. Švédsko je zemi, která má dobrou tradici, pokud jde o politiku zaměstnanosti. A tak já bych chtěla poprosit, aby se ministři vyjádřili na téma, jak v dobách krize lze vylepšit využívání stávajících existujících nástrojů pro to, aby mladí lidé měli práci? Děkuji. Poslední řečnici paní Saja. ministeri, Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, vy jste hovořil o způsobu, jak zapojit všechny na trh práce, včetně osob s postižením, včetně osob znevýhodněných. Někdy je obtížné se prodrat těmi všemi ujednáními o odměnách, zdanění, sociálním zabezpečení. Co může udělat Evropa aby měly osoby s postižením snažší život na trhu práce? V některých zemích existuje právní úprava upravující tyto sociální eh, podniky, včetně toho, jak, co k tomu poskytuje stát. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Moda se ptala na uh, dočasné pracovníky. My budeme spolupracovat s komisí a budeme situaci dále sledovat. Já si myslím, že je zásadní, aby ti, kteří pracují přes agenturu, měli stejné podmínky jako ti, kteří pracují jinak. A takže tam je potřeba ty podmínky srovnat a na tom se bude pracovat. Další otázka, co děláme na evropské úrovni, tam musím odpovědět dvojím způsobem. Jednak máme Evropský plán obnovy a pak máme něco, co je mimo moji kompetence a to je oblast ECOFINu, kdy se snaží zachovat naše zdravé veřejné finance. To je ovšem kompetence jiných ministrů. Problém je v tom, že my máme opravdu málo možností, jak získat znovu důvěru v ekonomiku. Já jsem z malé otevřené ekonomiky, kde 50 HDP den je z exportu a obchodu. Takže my jsme velmi závislí na tom, co se děje vně naše zemi. Neexistuje žádné rychlé řešení, žádná rychlá odpověď, ale Evropský plán obnovy je jedna možnost. V řadě zemí v Evropě určitě máme automatické stabilizátory, které vyrovnají určité dopady stávající situace a vyrovnají to pro jednotlivce. Jsou to automatické pojistky v rámci sociálního zabezpečení. Tyhle pojistky udržují kupní sílu dostatečně vysoko a udržují i tu obchodní bilanci na úrovni, která je žádoucí. My musíme pracovat více na oblasti, jako je vzdělávání a jako je aktivace všech na trhu práce. Vy jste se ptali, co děláme pro mladé lidi. I zde odpověď zní, že společná evropská činnost v rámci smlouvy má svá omezení. Ten prostor není až tak široký. Co my můžeme udělat, musíme udělat a uděláme, je sledovat situaci v jednotlivých členských zemích a snažit se poučit z té zkušenosti. Někdy je to poněkud frustrující, ale musíme postupovat takto, jak postupujeme. Podle mého názoru jsou, pokud jde o mladé lidi, zde dobré zprávy a špatné zprávy. Paní Jaslovecká, která jste se na to ptala, a nezaměstnanost mladých je většin, většinou v kratším trvání než u starších osob. To jsou dobré zprávy. To znamená, že pokud jsme schopni pracovat s tou aktivací a vzděláváním mladých lidí, tak máme hned vyšší šanci vyhnout se dlouhodobé nezaměstnanosti a dlouhodobému vyloučení z trhu práce. To jsou ty dobré zprávy. Já si myslím, že v dobách, jako jsou tyto, kdy máme krizi, finanční krizi na trhu práce, tak je naprosto zásadní investovat do vzdělávání. Je to nejlepší investice. Jakmile skončí a pomene krize, tak budeme připravenější, silnější a budeme lépe schopni využít výhod toho následného období prosperity, která nás čeká. Pak jste, paní Zaja, hovořila o tom, co může Evropa udělat. Já jsem se k něčemu z toho už vyjádřil. Nejsou zde žádné jednoduché odpovědi. Máme totiž eh, poměrně málo vzácných nástrojů, které lze použít a pro některé z nás je to zničující zpráva, že toho není až tolik, co lze udělat. Ale já myslím, že k tomu se vyjadřoval pan Helm. Vy jste už předtím vyjadřoval určitou frustraci. Já to chápu a myslím si, že nejlepší je sdílet dobré a špatné zkušenosti. Já jsem měl úplně vynikající jednání v Young Shoppingu. Jedno z nejlepších jednání na evropské úrovni. My jsme hovořili o nejhorších příkladech z praxe, o nejhorších politických krocích. A někteří kolegové z jiných států byli velmi otevřeni, pokud jde o sdělování těchto informací. Bylo to opravdu skvělé, užitečné, můžeme se poučit z toho, co ostatní udělali špatně a proto nakonec pracujeme na otázkách o práva, na otázkách sociálního zabezpečení dohromady. Z těch zkušeností plyne, že, musíme zajist, že se musíme vyvarovat dlouhodobé nezaměstnanosti, kdy lidé jsou pouze na dávkách dlouhodobě. Osoby, které chtějí být aktivní na trhu práce, musí mít tu možnost. Ono se to lehko řekne, hůř udělá, ale musíme se o to snažit. Děkuji. Euh, Jménem všech členů výboru vám chci oběma poděkovat za vaše přispění naší práci. Výměna názorů byla poměrně hutná a také jsme se dotkli těch témat, kde chcete sami přispět k řešení. Chápu, že jste se zavázali k odpovědi eh, paní místo předsedkyni Lin, pokud je o nediskriminaci, takže vám přeji všechno dobré v ve vašem předsednictví Evropské unii. But we, we see each other. Yes, yeah. oh, absolutely. Not so long. And, you know, if there are any issues. Takže, milí kolegové, po malé prodlevě na času, abychom opět zahájili práci a budeme podle bodu 10 našeho, našeho pořadu jednání hlasovat o stanovisku pana Öryho k rozpočtu na rok 2010. Navrhuji, abychom bod týkající se globalizačního fondu byl projednán po hlasování. Byli jste informováni o tom, že máte mít své elektronické karty. Věřím, že elektronické karty máte. A zahojeme tedy hlasování. U návrhu rozpočtu máme celou řadu pozměňovacích návrhů. První 6300. Kdo je pro? Nikdo není pro? Kdo je pro návrh 6300? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 6301. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 6348. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6349. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 6316 pana Sivna Hughese, tento návrh byl stažen. Hlasujeme tedy o návrhu 6331. Zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 6304. Zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 6305. Zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 6305. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6306 zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 6333 zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 6334 zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6330 paní Figueiredo, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. 6335, zpravodaj, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 6336, zpravodaj, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 6324, několika navrhovatelů, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 6007 odpadá, Není 6308 zpravodaj, kdo je pro. Kdo je proti, zdržel se. Schváleno. 6337. Kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se. Schváleno. A nyní 6338 zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se. Schváleno. A nyní schválíme změnu poznámky, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 6339, kde proti, zdržel se, schváleno. Máme i zde změnu poznámky u 6339 pro, kde proti, zdržel se, je to také schváleno. 6317, tento návrh byl stažen. Hlasujeme o 6328 paní Figueredo, zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno 6340, odpadá. Hlasujeme o 6318 pana Stevena Jukse. Tento návrh byl také stažen, takže se dostáváme k návrhu 6329 paní Figueredo, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto 6309 a 6326 zpravodaje a pana Vyčence Jovi jsou identické návrhy. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 6319 pana Stevena Juse byl stažen. Hlasujeme o 6341. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6320 pana Juse. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 6310. Zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 6321 byl stažen. Hlasujeme o návrhu 6350. Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 6322 pana Stína Jukse. Kdo je pro? Stáhnul jste návrh? Tento návrh je také stažen. Paní předsedkyně se omlouvá. Návrh 6350, kde pro? Kde proti? Zdržel se. Schváleno. 6342. 6342. Kde proti? Zdržel se. Schváleno. 6333. Zpravodaj, kde pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 6. Nyní máme návrh změny. Poznámky, kde pro? Je to váš návrh, pane zpravodaj. Kde pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 6311, paní Figueiredo, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní 6344, zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 6345, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Zpravodaj navrhuje doplněk poznámky. Hlasujeme o tom, kdo je pro. Děkuji. Schváleno. 6315. Kdo je pro? Z 6315 a 6327 jsou identické návrhy. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Hlasujeme o návrhu 6325 pana Stevena Hughes a paní Kingy Gans, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Nyní hlasuje, paní předsedkyně se omlouvá, 6325, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, jasně zamítnuto. 6305, kdo je pro? 302, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Chcete to ověřit u 6302, takže elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Všichni mají své elektronické karty. Mělo by to fungovat. Eh, zkuste tu kartu strčit do přístroje správně. Opačně. Tak. Musí to být takto. Musí být eh, čip směrem k vám. Hlasovali všichni. Mají někteří členové výboru problém s kartou? Vy jste si zapomněli kartu? máte kartu správně orientovanou. Věřili si všechny politické skupiny, zda jsou tu řádní členové a náhradníci ve správných počtech. Takže se podíváme na hlasy, pan Kastner je proti. To je všechno. Dva hlasy budou vyjádřeny pouze ručně. Pan Hughes. Pan Hughes je pro. A pan Handel Výborně. Hlasovali všichni, končím hlasování. Třicet devět hlasovalo, 22, 24 hlasů pro, 19 proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 6302 byl schválen. Dobře, že jsme si to ověřili. A nyní tedy pozměňovací návrh 6313, předcházející návrh byl stažen, hlasujeme o 6313, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno, 6314 pravodaj, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno, 6347 zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno, 6346 zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Paní Schröter. Which one? Um, 6302. 6302 potřebuje ještě poznámku. O té bychom vlastně museli ještě také hlasovat. To je taková poznámka. Máte pravdu, paní místo předsedkyně, budeme hlasovat okamžitě o poznámce. Hlasovali jsme o 6302, ověřili jsme to elektronicky a byla tu ještě související poznámka, o které jsme nehlasovali. Takže budeme hlasovat o poznámce k pozměňovací návrhu 6302. Hlasujeme Okamžitě, paní Gens. My jsme nehlasovali o samotném textu. Právě to řešíme, paní Gens. Hlasovali jsme o pozměňovacím návrhu týkajícím se částky a nyní změníme poznámku. Navrhuji, abychom tak učinili okamžitě elektronickou cestou a zahajuji hlasování. Hlasujeme o změně poznámky k pozměňovacímu návrhu 6302, kde výbor odhlasoval změnu. Hlasovali všichni, můžete říci, jak hlasujete. Vy jste pro, proti, proti. Tři proti, dva hlasy pro. Hlasovali všichni, končíme hlasování. 41 hlasujících, 26 pro, 10, pro, 10 se zdrželo, 10 proti. Takže i změna poznámky byla schválena. Děkuji, paní Schröter, za vaši pečlivost. A nyní hlasujeme o celém stanovisku. V odstavci 1 máme pozměňovací návrh Spravodavě číslo 2. Kdo je pro pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh paní Figueiredo. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Paní Figueiredo. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh na vypuštění, pořád na 6, paní Figueiredo, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Odstavec věc. Pozměňovací návrh eh, pana Sabrnocha ústní. Pozměňovací návrh ústní. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Je někdo proti ústnímu? Vy jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže o něm nehlasujeme. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu zpravodaje. Je někdo proti, pane zpravodaji? Ústní pozměňovací návrh je stažen, takže se dostáváme k hlasování o pozměňovacím návrhu 7. Paní Figredo, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Poz... Po odstavci 10 pozměňovací návrh 8, paní Gens, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, pana Hughese, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 10, paní Figueiredo, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Dostáváme se po odstavci 19 k pozměňovacímu návrhu 11 paní Gens a pana Hughese. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Někdo proti ústnímu pozměňovací návrhu? Není tomu tak. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 11, který byl takto změněn. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní po odstavci 19. Pozměňovací návrh 12, zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení C, pozměňovací návrh 1, paní Figueredo, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém textu stanoviska, budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. I děkuji těm, kteří nemají své karty, aby řekli, jak budou hlasovat. Dva hlasy pro. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 41 hlasujících, 39 hlasů pro, nikdo nehlasoval proti a čtyři se zdrželi. Myslím, že můžeme poblahopřát našemu zpravodaji. Kdyby každé hlasování probíhalo takto, tak by vztahy v našem výboru byly velmi harmonické. A nyní se dostáváme k bodu 6 pořadu jednání, což je projednání žádosti o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Dostalo, dostali jsme tedy tři případy, které budeme projednávat odděleně. Nejdříve se jedná o případ žádosti Španělska, jde o Katalánsko a Portugalska, jde o podniky ze severu a středu Portugalska. Rozpočtový výbor se vyjádřil k těmto dvou případům a dopis, který byl zaslán po dohodě písemné s koordinátory a s členy pracovní skupiny, vám byl rozdán. Tento dopis potvrzuje žádosti katalánska, španělská tedy a portugalská. Jde o dva související případy. Jde o případy z textilního průmyslu, které vyvolaly některé poznámky jak z řad členů koordinátorů, tak pracovní skupiny ale nesměřovaly k zamítnutí těchto žádostí. A tyto připomínky se týkají zejména otázek eh, jasného definování administrativních výdajů, ale nevyvolávají specifické komentáře. Eh, třetí případ, který by nám byl předán, žádost Německa v případě kauzy Nokia. A zde členové pracovní skupiny, kteří se sešli předevčírem, si přáli revidovat návrh dopisu, který byl připraven a sejít se opět, než bude návrh dopisu předložen členům výboru. Tedy zmíníme jenom velmi rychle, proč chceme tento dopis revidovat zásadní diskuse proběhne na našem dalším jednání 29. září, až bude možnost se bavit o celém dopisu a tento dopis schválit nebo zamítnout. Pokud jde o důvody, proč jsme uvažovali o revizi dopisu, který nám byl předložen, celá řada věcí může být již projednána. Jde o to, zjistit, jak administrativní náklady byly definovány a jak eh, vlastně dokážeme zjistit, jak vysoké jsou tyto náklady. A v tomto směru odpovědi Evropské komise jsou poněkud nejasné. Co se týče eh, seznamu příjemců, rozpočtu, který by byl uvolněn v rámci fondu, tam jsme si kladli určité otázky, pokud jde o překrývání se s prostředky, s, které jdou z Evropského sociálního fondu. A prostředky z globalizačního fondu. A odpověď, která nám byla poskytnuta komisí, nás vede k oslovení eh, německé vlády, pokud je o harmonogram mm, uvolnění prostředků z obou fondů a o opravu příslušného harmonogramu. Poslední významná otázka, kterou jsme chtěli zmínit, možnost uvolnit prostředky z Globalizačního fondu pro případy, kdy pracovníci by nedostali přímo rekvalifikaci nebo podporu pro změnu zařazení. A řešení, které uspokojilo členy pracovní skupiny, bylo, že vlastně každý pracovník, který dostane podporu z globalizačního fondu, musí dostat také pod pomoc pro rekvalifikaci aniž by to nutně bylo financováno se samotného fondu, ale případně z jiných prostředků, z jiných fondů, které existují na národní úrovni. Doplnili jsme naši výměnu názoru s komisí ve dvou věcech. Za prvé, je třeba, abychom byli citliví v oblasti pohlaví a zatím je to pouze formální v tom, jak jsou tyto věci řešeny a sledovány. A za druhé, člen, členové pracovní skupiny eh, chtěli také lépe vědět, jak v členských státech eh, globalizační fond zasahuje v návaznosti na práci národních eh, institucí, které zatím nejsou zcela jasně definovány. To jsou otázky, které jsme položili, pokud jde o německý případ. A pokud jde o některé obecnější poznámky, které také zazněly. A v této fázi tedy nemusíme rozhodnout o místním případě předloženém Německem, ale když o tom hovoříme, máme možnost vyslechnout kolegy, kteří by chtěli obohatit úvahy pracovní skupiny. Vyrozuměl jsem, že chce vystoupit pan Jovin. Ne, k tomu vystupovat nechci, ale chtěl jsem se vyjádřit k tomu hlasování, protože mám pocit, že ne každý to stíhá sledovat, takže možná by bylo dobré vzít to trochu pomaleji. Někdy si člověk chce nejprve ujasnit, eh, jak hlasuje skupina. On, ten seznam hlasování je napsán velmi malým fontem, takže pro nás je těžké se v tom zorientovat. My posloucháme vás, posloucháme tlumočení, pak hledáme, co jsme našli, co jsme si k tomu napsali a snažíme se to nějak celé skoordinovat. A potom se stane, že člověk zvedne ruku pozdě. Prosím tedy o to, abyste postupovala pomaleji. Já vím, že je to spousta času, který na to zbytečně spotřebujeme, ale teď se hlasuje, takže bychom měli skutečně dávat pozor a neuspěchat to příliš. Děkuji, byla to technická poznámka, která nesouvisí s projednávaným bodem. A musíme si na sebe zvyknout a přizpůsobit se jeden druhému. Uvidíte, že nakonec eh, každý se naučí hlasovat eh, poměrně v rychlém tempu. A já samozřejmě budu brát v úvahu vaši poznámku, paní Mora, pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o naši společnou práci v těchto dvou záležitostech, chci zdůraznit, že vzhledem k rozpravě, kterou jsme vedli včera ke globalizačnímu fondu, chci říci, že jsme velmi rádi, že dnes máme materiály, které v tomto směru můžeme podpořit a některé úvahy ze včerejška o spotřebování prostředků z globalizačního fondu jenom podporují naše přesvědčení. Pokud jde o Španělsko a Portugalsko, samozřejmě vzhledem k odpovědem, které jsme dostali od komise, a s výhradou samozřejmě bedlivého mm, následného sledování problematiky rovnosti pohlaví při podpoře a využívání těchto prostředků velmi rádi tedy to podpoříme, protože jde o významné skutečnosti v oblasti textilního průmyslu v regionech, které eh, čelili významnému počtu propouštění. vzhledem k objemu propuštěných jde o 16-17 osob, je jasné, že globalizační fond, který má být eh, prospěšným každého zaměstnance, vyžaduje řešení případ od případu jednotlivých zaměstnanců, kterých se týká propouštění a také jejich individuální rekvalifikace. A pokud jde o případ Nokia, nad rámec toho, co jste upřesnila, chtěla bych také zdůraznit eh, nutnost eh, z přehledu o regionálních eh, prostředcích, které mohou být poskytnuty, tedy nejen na celonárodní úrovni, ale také na regionální úrovni. A z tohoto důvodu současně organizace poskytnutí podpory z titulu Evropského sociálního fondu a z globalizačního fondu i další plány podpory, které by měly být použity v této věci, mm, nám musí být známy a budeme potřebovat ještě tedy nějaký čas. Děkuji pan Alejandro Serkas a pan, paní Figueiredo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád navázal na svou předřečnici. Děkuji vám za informace, které jste nám poskytla a za rychlou práci, kterou jste odvedla. Pro, díky tomu jsme se dostali tam, v čem vlastně spočívá problém, tedy v regionech, které jsou v Evropě postiženy globalizací. A to je především textilní průmysl, ten je nejvíce postižen. Znám velmi dobře Katalánsko. Máme tam velmi různorodý textilní průmysl a postiženo je tam Postiženy jsou tam tisíce zaměstnanců a je dobře, že o tomto problému nemlčíme. Myslím, že je to skvělé a myslím, že i celý ten proces je velmi efektivní. Měli bychom se těmi případy zabývat jednotlivě. Co se týče toho německého případu, paní předsedkyně, myslím, že je to v souladu, můžeme postupovat velmi rychle, přičemž samozřejmě musíme velmi přesně eh, mít neustále na mysli evropské prostředky. Proces budeme sledovat a myslím, že je to ta správná cesta. Pokud se vyskytnou ještě další případy, měli bychom se jimi také zabývat odděleně, protože každý případ má své zvláštnosti, ale samozřejmě eh, také sociální význam těch prostředků. Děkuji. Děkuji paní Ilda. Ilda Figredo, paní Jazlověcká potom. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zcela krátce bych ráda zareagovala, navazuji také na to, co už bylo řečeno. No Odvedli jste dobrou práci a chci si, že včera v pracovní skupině ta práce byla také úspěšná, pokud je o španělský a portugalský případ. Vzhledem k tomu, že bylo skutečně třeba podpořit eh, tyto pracovníky v těchto konkrétních případech. Došlo k velkému propouštění v Portugalsku, a ta situace byla mnohem vážnější než v roce 2008, kdy jsme o pomoc žádali. A díky této pomoci bylo možné tuto situaci zmírnit. Hovořili jsme o případu Nokia a, a měli jsme o tom tedy krátkou názoru, nemusím to asi rozvádět, ale v zásadě jsem pro. Paní Jazlověcká nechce promluvit a nyní má slovo pan Tomas Mann, který je poslední přihlášený do diskuse. Eh, <clears throat> Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako německý poslanec bych tady vlastně neměl hovořit o Německu, můžu pohovořit o Španělsku, o Portugalsku, možná, že by to dokonce bylo lepší, ale myslím, že je nutná určitá solidarita. Pokud ale přesto budu hovořit o Nokii, dostávám se tím do jiné oblasti, protože o textilním průmyslu už jsme hovořili. Produkce mobilních telefonů je také velmi důležitá oblast a nás to postihuje zkrátka v jiné oblasti než Katalánsko. Nezaměstnanost kolem Bochumy je v současné době kolem 10%. V Německu je ten průměr na zhruba 7%. A když hovořím tedy o těch deseti v Bochumi, je to velmi zásadní. A týká se to samozřejmě nejenom těch přímých zaměstnanců tam, ale také dodavatelů. Je to takový celý velký řetěz. Myslím, že problematika zde byla vyjádřena ve zprávách zcela důkladně. Můžeme pracovat tímto směrem, kterým jsme se vydali. Myslím, že Španělsko a Portugalsko je na tom stejně jako v Německu, Německo. A musíme neustále dbát na to, aby ta solidarita neustále stoupala. Myslím tady například na Opl a na města, kterých se situace Oplu týká v celém Německu. Té solidarity můžeme dosáhnout pouze, pokud budeme postupovat společně. Myslím, že Evropský fond globalizace postupuje zcela správnou metodou a v tomto smyslu se připojuji ke svým předřečníkům. Děkuji. Dva kolegové chtějí ještě vystoupit, paní Regina Bastos a paní Jutta Steinbruch. Paní Bastos. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat pracovní skupině za výsledky. velmi stručně. Pokud jde o portugalskou situaci, ta situace je velmi obtížná na severu a ve středu Portugalska je zejména obtížná v oblasti textilního průmyslu. My trpíme dopady globalizace a globalizační fond je velmi významný. Může pomáhat našim regionům v Portugalsku, které byly skutečně velmi vážně postiženy touto situací. Pokud jde o konkurenci výrobků z nastupujících trhů, zejména z Číny. A portugalští občané byli skutečně touto situací vážně postiženi. A oni potřebují tyto prostředky a my jsme předložili tedy žádost a v naší žádosti chceme co možná do největší míry zmírnit škodlivé důsledky této situace. Tato situace se nyní o něco zlepšila, ale je stále velmi vážná a věříme, že do budoucnosti globalizační fond který je fondem Solidarity, jak bylo zdůrazněno předřečníky, musí být i nadále posilován, abychom byli schopni tímto způsobem reagovat na podobné situace, kterou zažíváme v Portugalsku a která se vyskytuje jinde v Unii také. Děkuji paní Jutta Steinbruch a potom, potom paní Sidonia Žetřenská. Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, já bych ráda ještě jednou potrhla, jak důležité je právě v případě Nokia Německo, aby kolegyně a kolegové dospěli k rychlému rozhodnutí, aby celé bylo, celá věc byla tak málo byrokratická, jak to jde. Vím, že zaměstnanci jsou postiženi ztrátou svého pracovního místa a myslím si, že pomoc, která k ním míří, by měla přijít rychle. Jde nám o to financovat integraci znova na pracovní trh a další vzdělávání. Já prosím o rychlou podporu a rychlé finanční prostředky. Děkuji. A, a poslední paní Sidonia Ředrevská. Pani przewodnicząca, chciałam e, podkreślić jako członek komisji budżetowej. Chtěla bych e, zdůraznit, e, jakožto členka rozpočtového výboru, že rozpočtový výbor se již zabýval tímto návrhem včera. A pokud jde o rozpočtový výbor, závěry tohoto výboru jsou vždy velmi kvalitně odůvodněny, takže náš výbor podpořil tento návrh a pro mě je důležité zjistit vlastně, jaké pro, na jaké problémy naráží tento fond a co je možné díky tomuto fondu vyřešit. Chci zdůraznit, že velmi málo žádostí o využití prostředků z fondu bylo podáno. Je k dispozici 500 eh, milionů euro a pouze 5 milionů bylo skutečně využito. Takže já se obracím na naše vlády, aby tyto žádosti byly předkládány, protože se mi nechce věřit, že dnes eh, tedy 4 tisíce propuštěných eh, jsou jediní, kteří trpí díky krizi. Jsem přesvědčena o tom, že jich je mnohem více a bude třeba zajistit, aby více žádostí bylo předloženo a aby se tato pomoc dostala skutečně všem, kteří ji potřebují. A výbor pro zaměstnanost by měl přispět k tomu, že tento fond bude známější. Děkuji za toto vystoupení, milá kolegyně. Oprávněně připomínáte, jak už jsem řekla na začátku svého vystoupení, že pokud jde o španělský a portugalský případ, my jsme písemnou cestou informovali rozpočtový výbor ještě předtím, než se včera vyslovil o stanovisku našeho výboru. A já jsem připomněla jaké bylo naše stanovisko a vy jste tedy byli informováni o dopise, který jsme zaslali kolegovi Lamasurovi. Pokud je o německý případ, jak už jsem řekla, budeme mít možnost se vyjádřit opět k této situaci během našeho jednání 29. září. Projednáme obsah dopisu a budeme hlasovat co, co se týče uvolnění prostředků z fondu, určitě víte, že na konci minulého volebního období bylo příslušné nařízení upravující používání prostředků z fondu bylo změněno, aby bylo možné použít nižší počet propuštěných, který jde o 500 propuštěných a také bylo zdvojnásobeno období na 24 měsíců a je možné hradit ze 75% příslušný projekt přizpůsobení. Původně to bylo 50% a myslím, že e, členům našeho výboru velmi záleží na reformě tohoto fondu, aby bylo možné zjednodušit jeho používání a aby tento fond mohl více podporovat všechny ty, kteří bohužel potřebují tento fond téměř ve všech našich členských státech, tedy nechci tuto diskusi dále prodlužovat a dostaneme se k poslednímu bodu našeho pořadu jednání, který se týká Pan Tomas Mann ještě. Paní předsedkyně, možná ještě k následujícímu bodu. Eh, pokoušel jsem se nastolit otázku jednacího řádu. V parlamentu jsme vedli mnoho diskuzí a v mnoha případech jsme došli k tomu, že bychom tohleto neměli zrovna projednávat a zabývat se konkrétními případy. Pokud chceme dobře využít globalizačního fondu, Možná, že bychom nejenom měli hlasovat, ale využít i příležitosti vést rozpravy i v budoucnosti protože nemá docházet pouze k tomu, že budeme příležitostně eh, poukazovat nějaké peníze, ale celá ta diskuse se musí dostat i na veřejnost. Nemáme to zkrátka jenom oznámit, ale máme o tom i diskutovat. Rád bych se tedy zeptal, jestli bychom neměli vést rozpravy v budoucnosti a že bychom se takovými věcmi měli zabývat vážně. Tady narážíme na potíž, že samozřejmě Eh, u uvolňování prostředků z fondu jde o to nevést teoretické diskuse, ale poskytnout konkrétní odpověď na situaci, kde jsou pracovníci vystaveni poškozujícímu vlivu globalizace. Takže tady prokazujeme velkou pružnost, snažíme se přizpůsobit eh, v harmonogramu, který je frustrující pro poslance, kteří rádi hovoří, ale tu diskusi, kterou si vypřejete, ta bude možná při projednání výroční zprávy o fungování globalizačního fondu. A pro rok 2008 to bylo poskytnuto komisí v červenci a já vím, že rozpočtový výbor chce připravit zprávu a my se připojíme v rámci posílené spolupráce. Takže tady budeme mít možnost vést tu zásadní diskusi, o kterou vám jde. Já nechci opět zahajovat eh, debatu, máme ještě významný bod na pořadu jednání před námi, ale chápu, že paní Moran chce vystoupit a možná ještě další kolegové. Nezdá se, že by tomu tak bylo? Takže paní Moha, paní Nelly a potom uzavřeme diskusi na toto téma. Paní Milá, děkuji, paní předsedkyně, budu velmi stručná po poznámce Tomase Mana. My dobře vidíme, že potřebujeme, abychom byli schopni reagovat, jak už jste řekla. Musíme být velmi pozorní, pokud jde o vývoj žádostí. A vývoj čerpání prostředků z globalizačního fondu. My jsme na začátku roku změnili podmínky, Uvidíme, zda naše změny budou dostatečně adekvátní pro vyvíjející se, že máme povinnost pozorovat a reagovat. Děkuji paní Karimadeli. Děkuji paní předsedkyně. Ano, naší prioritou je pomoci pracovníkům v naléhavé situaci, ale chci vědět, jak je náš manévrovací prostor vzhledem k podniku Nokia. Je to naivní otázka, jsem tu nová, takže já nevím, zda můžeme uplatnit sankce vůči Noky. Došlo tedy k přesunu výroby, je to nespravedlivé, jak to řešit. E, pracovní skupina se zabývala touto otázkou, zejména jak je těžké skrze náš pohled na vhodnost mobilizace prostředků jsou to prostředky pro pracovníky a nikoli pro podnik. To znamená, že situace Nokia, kdy Nokia propouštěla, i tato situace byla projednávána, patří to do politického kontextu našich diskusí, ale většina členů pracovní skupiny měla za to, že to nemá dopad na to, zda máme pomoci samotným pracovníkům. A myslím, že vaše poznámka je typickou úvahou, kterou budeme muset zapracovat do diskuse o výroční zprávě, kdy získáme strategičtější pohled na to, jak ziskový podnik přesouvá výrobu nebo propouští. A pokud je o vhodnost posouzení pro naši práci, tedy zda ano či ne, fond může být využit proto, aby byla poskytnuta pomoc těmto pracovníkům, tak mm, pracovní skupina došla k závěru, že my nemáme vlastně trestat pracovníky za to, co dělá jejich podnik. Budeme mít možnost o této věci dohloubky hovořit, až budeme projednávat výroční zprávu Globalizačního fondu. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu pořadu jednání, což je bod e, zásadní. Jde o to, abychom vedli takovou otevřenou předběžnou diskusi na začátku volebního období, jaké jsou politické priority nového volebního období. Je to významné kolektivně abychom byli schopni posoudit jednotlivé konkrétní důrazy. A také je to významné pro to, jak náš výbor bude posuzovat odpovědnost a definování jednotlivých eh, kompetencí u nového složení Evropské komise. Tedy naše diskuse by měla být co nejotevřenější a měli bychom mít na paměti, že 60 Procent členů výboru jsou noví členové, mnou počínaje, to je ale jenom drobnost, a budeme se snažit vést debatu s, s dvojím zřetelem. Jednak, eh, co jsme zdědili od našich předchůdců a jak definovat naši strategickou orientaci jakožto nový výbor. Pokud je o první aspekt, tedy co jsme zdědili, domnívám se, že si všichni začínají uvědomovat, v jakém prostředí se pohybujeme, i díky našemu včerejšímu a dnešnímu pracovnímu jednání. A z tohoto hlediska víme, že některé záležitosti jsou zablokovány. První z nich je otázka, beru to zcela v náhodném pořadí, tedy přenositelnost eh, práva na doplňkové pojištění. Tady Evropský parlament schválil zprávu paní Oymen Reuten v červnu 2007 a od té doby je tato věc zablokována na radě a komise chce v této věci obnovit eh, diskuse skrze zelenou knihu. Takže se asi ještě vrátíme k této věci. Druhá záležitost u zablokovaných věcí sociální služby v obecném zájmu. Evropský parlament požádal o specifickou legislativní iniciativu, která stanoví působnost a charakteristické rysy těchto služeb, které jsou vyloučeny ze směrnice o službách. Komise naznačila, že předloží takovou iniciativu v rámci svého pracovního programu ale bylo předloženo pouze sdělení. Takže i to je bod, kde bychom měli věci oživit. Třetí zablokovaná věc je směrnice o pracovní době. Po neúspěchu dohodování a tady náš zpravodaj z minulého volebního období nás bude informovat. My jsme požádali komise, aby nás informovala o řízeních o porušení smlouvy u těch členských států, které neaplikují eh, tuto směrnici a parlament by mohl požádat také o zprávu o aplikaci směrnice. To měla komise schválit již na počátku letošního roku, ale je to stále tedy zablokováno v kolegiu komise. Pokud je o probíhající práce, budeme zkoumat eh, zprávu o Evropském roce boje proti chudobě a sociální vyloučení 2010. Komise připravuje určitá, určité náměty pro tento rok a měli bychom požádat o hodnocení jednotlivých politik, které by měly být efektivní v tomto směru a konkrétních návrhů pro budoucí pracovní program komise i pro budoucí legislativní pracovní program komise. A další záležitost, o které jsme dlouze hovořili včera, a to se týká zpráva paní Bauerové, to je samozřejmě úprava pracovní doby osob, které vykonávají mobilní činnosti v rámci silniční dopravy. To jenom připomínám. Třetí běžící zážitost evropské nástroje pro mikrofinancování. Zde příslušný návrh bude projednán při našem dalším zasedání výboru. Mezitím poslanci předložili pozměňovací návrhy s cílem vytvořit novou rozpočtovou položku. To jsme odhlasovali v rámci zprávy kolegy Eryho. Pokud je o nové věci, které, o kterých již víme, že nám budou předloženy, patří sem revize Lisabonské strategie, která se netýká nejenom tento výbor, ale bude mít dopad na naše úvahy a směrnice, tedy sezónní práce pracovníků třetích zemí, protože generální pro zaměstnanost připravuje směrnici v této oblasti. Při, chci doplnit, že u těchto záležitostí, které tedy nás natýkají, revize směrnice o vysílání pracovníků, v návaznosti na minulou práci tohoto výboru. I to patří mezi aktuální témata a v tomto úvahu nechci hovořit příliš dlouze. A měla bych zmínit i některé návrhy ze včerejška, studie, která nám byla předložena, tedy revize směrnice o kolektivním propouštění. I to jsou věci, které jsou na našem stole. A pokud jde o druhé téma, které jsem vám navrhla, chtěl bych zdůraznit dva body. Nad rámec práce, která je skutečným jádrem činnosti tohoto výboru, existují dvě dimenze, které bychom měli posílit naší společné práci. Je to takzvaný policy mix, tedy to, jak politika zaměstnanosti je začleněna do širší ekonomické politiky. Je to téma, o kterém budeme hovořit eh, při revizi Lisabonské strategie, ale nemůžeme to omezit pouze na toto téma. Je to zásadní zájem, když se podíváme na znepokojivou úroveň nezaměstnanosti v Evropské unii a kdy strategie obnovy nejsou nasměrovány právě k plnému zohlednění významu zaměstnanosti a kdy jde také o zachování pracovních míst pro ohrožené pracovníky. Druhé téma, které se mi jeví jako zásadní v tom, jak náš výbor bude pracovat v tomto volební období, je téma které bylo nepřímo zmíněno při minulém volebním období ve zprávě pana Richarda Howita o společenské odpovědnosti podniků. A to se týká také řízení podniků, protože vzhledem ke krizi, kterou zažíváme, jsem přesvědčena o tom, že pokud by se nemělo vše opakovat jako v minulosti, velká pozornost musí být věnována otázka mzdové, otázka spoluúčasti pracovníků v představenstvech a dozorčích radách, kontrola dozorčích rad. To vše jsou témata, která budeme projednávat s jinými výbory, zejména jde o výbor Ekon, výbor Jury, ale myslím si, že je zásadní, aby výbor pro zaměstnanost a sociální věci byl důrazně zastoupen a ofenzívně zastoupen právě v diskusi o těchto tématech, která se dostanou na pořád jednání našeho parlamentu. Věřím, že jsem nehovořila příliš dlouho a nyní navrhuji, aby promluvili zástupci jednotlivých politických skupin v této strategické diskusi a potom nastane volná rozprava Nejdříve pan Čaba Ery a pan Alessandro Serkas následně. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že jsem vás slyšel říci, že dojde k skutečné rozpravě, protože někdy máme problém s našimi rozpravami a diskusemi. Měli bychom stanovit určitý rámec a měli bychom mít někdy více písemných podkladů, protože pokud nejednáme nad konkrétním dokumentem, tak budeme hovořit o tom či onom, ale bez konkrétního rámce. Pokud bychom měli strategický dokument písemný, tak by ten dokument měl počátek a konec a bylo by možné pokračovat eh, strategičtěji v naší diskusi domnívám se také, že je to velmi významná diskuse, ale měli bychom vytvořit určitý neformální dokument, abychom měli větší možnost projednat naše jednotlivé strategie a potom bychom mohli být schopni vytvořit písemný strategický dokument. A pokud hovoříme o prioritách, Myslím, že bychom měli hovořit se všemi osobami, které se vyrovnávají s postižením, které jsou zranitelné, které jsou zasaženy chudobou a nezaměstnaností v Evropě. Myslím, že všichni by měli přemýšlet o prioritách, o tom, které zranitelné skupiny existují a potom budeme připraveni pro definici strategií, tak se k tomu musíme ještě vrátit. Děkuji, pan Alejandro Serkas. Muchas gracias, señora presidenta. También con... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu také velice stručný, protože to, co právě řekl Eri, tedy to, že by měl být k dispozici nějaký malý dokument, to je pravda. Už tady máme dokument, který vám byl zprostředkován sekretariátem o tom, jaké je pozadí myšlenek výboru a jsou tam rozvedeny také všechny konkrétní body, kterými se musíme zabývat. Teď nám spíše možná jde o politické hodnocení celé věci a ne o tu správní stránku. Takže děkuji, že jsme otevřeli tuto rozpravu, děkuji za sebe i za celou sociálně demokratickou skupinu a tuto diskuzi vítáme. Ale paní předsedkyně, musíme také myslet na to, na jakém pozadí ta, toto volební období začalo. Když se na to díváme sociálně, hospodářsky je to velmi složité období. Ukázalo se také, že evropští občané mají pocit, že parlament nehovoří vždy zcela jasným jazykem takže dochází k poklesu zájmu o to, co Evropský parlament dělá. A tento pokles zájmu se projevuje i ve znevýhodněných vrstvách a e, mezi zaměstnanci. A to by nás všechny mělo varovat. Všem nám by to mělo něco říci tady ve výboru. Krize, která v Evropě vládne, má také svou sociální dimenzi. A my jako sociální demokraté chceme tady ve výboru vytvořit alianci pokroku. Stejně jako v předchozím volebním období, tam jsme možná nebyli schopni prosadit naše přání stoprocentně, ale podařilo se nám dosáhnout určitého pokroku ve, výst- ve budování této sociální Evropy. A paní předsedkyně, já si myslím, že jsou zcela jasné dvě věci. Za prvé máme tady hospodářskou krizi a proto je velmi důležité, abychom k občanům vysílali zcela jasný signál a obrázek o tom, že jsme pro evropskou iniciativu na potírání sociálního vyloučení a hospodářské krize. Zcela obzvláště, že se zasazujeme o boj proti nezaměstnanosti, a zasazujeme se také za možnost, aby ti, kteří práci nemají, našli nové pracovní místo. Chceme, aby občané viděli, že to nejsou pouhá slova, ale že se také pokoušíme najít konkrétní řešení. Samozřejmě, že nás zajímá také svět podniků, ale máme zde i diskuzi o ženách a o mužích. A máme zde fond pro přizpůsobení se globalizaci a tak dále. No a druhé téma, které je zcela jasné, jsou nástroje, které máme k dispozici. Máme například velmi malé množství finančních nástrojů k dispozici. A nová vládní strategie, postlisabonská strategie, ta nám poskytuje možnost zlepšit tyto všechny nástroje, které budeme mít k dispozici v budoucnu. situace a rámec pracovně právních vztahů by se neměla zlepšit. To se týká seniorů, osob s postižením a tak dále. Jde nám také o to, aby ti, co jsou ve společnosti nejslabší, nemuseli ještě platit více než ostatní. Myslím, že jsme zahájili řadu iniciativ. O spoustě z nich už jste samozřejmě hovořila. Hovořili jsme o směrnici o vysílání pracovníků, a tato směrnice má samozřejmě také symbolický charakter určitý. Myslím, že se můžeme pokusit udržet to napětí, které v současné době panuje. A musíme ukázat, že Evropě nejde jen o hospodářství, ale také o ochranu pracovníků, o sociální aspekty. A potřebujeme samozřejmě i flexibilitu pro podniky, ale také bezpečí pro zaměstnance. Musíme tady najít určitou rovnováhu mezi těmito dvěma dimenzemi. A komise už oznámila, že bude veden dialog se sociálními partnery a já doufám, že tento dialog povede k určitým výsledkům. Ale samozřejmě to také znamená, že sociální partneři budou nalézat řešení i mezi sebou samými. Paní Elizabeth Lin za liberály a potom paní Jean Lambert. Paní Lin. Uh, já děkuji. Zazněly zde velmi zajímavé otázky. Já bych ráda, aby jsme se jako výbor v rámci našeho mandátu věnoval implementaci, realizace. My jsme za posledních deset let, co jsem tady, vždycky schvalovali legislativu, ale pak už jsme až tolik nesledovali, jestli ta legislativa byla skutečně realizována na národní úrovni. A já bych ráda, abychom se hráli větší roli v tom, jakým, jak budeme zkoumat uvádění této legislativy v praxi. Měli bychom se zaměřit na některé předpisy, které už byly přijaty. Proč nebyly náležitě přijaty i na národní úrovni a co se děje? My jako výbor můžeme v tomto sehrát výraznou roli a já bych ráda, aby to tedy v budoucnu bylo jinak. Mně se vždycky zdálo šílené, že když vidíme, že legislativa nefunguje, tak přijmeme další. Zrušíme jednu, přijmeme další pokud něco takového potřebujeme, musíme pracovat na tom, aby ta legislativa byla schůdná z hlediska realizace a proto se musíme podívat na klíčové předpisy, jako je třeba předpis o malých podnicích a vysledovat, jak ten legislativní proces se osvědčil. Dále bych ráda, abychom se soustředili na to, co na co upozorňujeme se Stevenem Hughesem. Já vím, že sociální partneři jsou poměrně dost nervózní z toho, že bychom prošli celý ten proces legislativní a oni by pak neměli až takové rozhodovací pravomoci. Možná bychom měli dál tlačit na komisi v tom, aby se věnovala tomu, jakým způsobem jsou rozhodnutí činěna spolu se sociálními partnery. Já vidím, že Steven kýve a souhlasí se mnou. A dále bych ráda, aby se švédské předsednictví věnovalo a protidiskriminačním předpisům, aby se zaručilo, že hlasování Evropského parlamentu je skutečně realizováno a naplněno. Měla by existovat konkrétní směrnice, která by se tomuto věnovala. Možná my v našem výboru bychom se mohli vynasnažit o nějaké společné úsilí, které bychom potom přenesli na půdu rady. Rádi bychom, aby všichni členové, všichni poslanci v tom novém výboru se nějak podíleli na celém procesu a na uskutečňování našeho pětiletého mandátu. Děkuji. Děkuji za zelené paní Jean Lambert a potom zahájíme tedy diskusi volnou. A první bude paní Edith Bauer, paní Jean Lambert. Uh, Já děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že my můžeme souhlasit s tím, že je potřeba, aby tento výbor byl více zastoupen v zásadních debatách, které probíhají. Vy jste upozornila na přeskum Lisabonské strategie, Lisabonského programu. Měli bychom se zaměřit na to, jakým způsobem jsou tyto přeskumné kroky napojeny na to, co se děje před konferencí v Kodani, která se bude týkat změny klimatu a nízkouhlíkové ekonomiky. Já myslím, že tam opravdu generální ředitelství Enterprise se tomu věnuje hodně. Jsou tam uh, ty ekologické, eh, ekologická pracovní místa, ekologická zaměstnanost a tak dále. A my nejsme dostatečně v tomto výboru napojeni na to, co dělají oni a to je škoda. Já si myslím, že tohle je velmi důležitý rozměr. Ono to není jenom otázka toho, aby lidi měli práci, ale je to i otázka toho, jakou práci mají a jak ta zaměstnanost vypadá. Také jsou důležité pracovní podmínky. A já myslím, že ta včerejší studie zahraje také určitou roli v tom, jakým způsobem se tomu budeme věnovat v budoucnu. Rovněž také zazněla spolupráce se sociálními partnery. Když se podíváme na naše dohody se sociálními partnery, které mají eh, sílu zákona, tak eh, dovodíme, a to nakonec ukázala i včerejší prezentace, že obě, jak růst zaměstnanosti, tak dopady nových vznikajících forem práce v rámci flexikurity jsou do značné míry opomíjeny a proto si myslím, že bude potřeba se tomu více věnovat a propojit jednotlivé prvky Lizabonského přeskumu a plánu obnovy. Pokud jde o naplňování plánu, tak i mě zajímá, jaké dopady mají ty hlavní směry zaměstnanosti a jakým způsobem se to promítne do plánu obnovy. Ta otázka zde zazněla, jsou to mladí lidé, starší lidé, lidé trpící postižením, jakým způsobem budou národní akční plány zapadat do toho celkového kontextu. To je velmi důležitá otázka. Já myslím, že otázka národních akčních plánů se už v tomto výboru řešila. Bylo by potřeba se to zasadit do toho celkového rámce. Hodně toho už zaznělo na téma naplňování a realizace. Možná to každý vidí jinak, co tím vůbec myslíme, ale pravda je, že se tím vracíme zpátky k tomu vysílání pracovníků. Vracíme se i k tématu přepravních pracovníků, o který jsme hovořili včera, jen 10% řidičů je podrobováno kontrole. Proč to tak je? Je to legislativní problém, nebo je to problém realizace legislativy na národní úrovni? Potom máme nepřiznanou práci a další problémy. Takže bude potřeba všechny tyhle faktory eh, nějak zapracovat do toho celého přeskumu Lizabonského programu a chápu jako samozřejmost, že my jako politická skupina máme samozřejmě zájem, pokud jde o boj proti chudobě. Děkuji. Děkuji paní Edith Bauer a potom Elizabeth Mora. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že všichni čelíme problémům ekonomické krize. A jsme si vědomi všech problémů, které třeba naléhavě vyřešit, ale myslím si také, že třeba myslet eh, v trošku dlouhodobějším výhledu a řešit dlouhodobější problémy na trhu práce. A mezi těmito problémy je několik otázek, které se nás v našem výboru bezprostředně týkají. Jde o demografický trend v Evropě. A chtěla bych vám v této souvislosti položit otázku, paní předsedkyně. Domníváte se, že náš výbor by se měl více zabývat demografií? Možná bychom měli vypracovat něco konkrétního, co se týče stárnutí populace. Myslíte si, že bychom se měli zabývat stárnutím populace a budeme postupovat konkrétně? Odpovím nakonec na tyto dotazy paní Elizabeth Mora a potom paní Sarisaja. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych zdůraznit eh, tři body. Pokud, eh, jak řekli Čabary a Alejandro Serkás, eh, budeme hovořit o kontextu krize a o revizi Lisabonské strategie. Tři témata jsou, nelze opomenout. Modernizace sociálního dialogu. Vidíme, že v krizové situaci musíme vést legislativní práce v oblasti modernizace sociálního dialogu, protože velmi často mezery vyvolávají situace, které jsou katastrofální v terénu. A stále v krizovém kontextu měli bychom se zmocnit otázky odpovědnosti velkých eh, skupin a velkých podniků, pokud jde o uzavírání dodavatelských podniků Podniky, které představují 80-90 subdodavatelů, následně vlastně neodpovídají za nezaměstnanost. A jaká je souvislost, jaká je vazba odpovědnosti mezi velkými podniky a subdodavateli? Zaznamenali jsme tyto případy v řadě zemí, zejména ve Francii, a myslím, že zde bychom se měli zabývat odpovědností velkých eh, skupin. A krizovém kontextu bychom se také měli v našem výboru zabývat zlepšením všech nástrojů, které jsou k dispozici pracovníků, aby byla zajištěna jejich integrace a přizpůsobení se novým pracovním místům. A tady myslím zejména na nové zkušenosti a nové dovednosti, ověření těchto systémů a jsou to systémy, které jsou v současnosti nedostatečně reaktivní, které existuje systém, který je dobře promyšlený, ale který není schopen dostatečně reagovat na nové potřeby. A to se týká zejména systému rekvalifikace. Takže i zde bychom měli být eh, aktivnější. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Sarisaja a pan Steven Hughes. Prosím. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Niin kuin täällä monissa edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille, niin taloustilanne on se, joka lyö leimansa. Děkuji, paní předsedkyně. Už bylo řečeno mnohé. Hospodářská situace je něco, čím se budeme zabývat ještě několik dalších let. A bylo řečeno také to, že situace v zaměstnanosti se zhoršuje právě pro ty, kteří se i tak nacházejí ve složité situaci, kteří jsou třeba vyloučeni z pracovního trhu, dlouhodobě nezaměstnaní, přistěhováci a tak dále. Musíme najít nějaké řešení, abychom právě jim umožnili přístup k pracovnímu trhu. Musíme se zabývat také mladými lidmi, kteří jsou nezaměstnaní a kteří jsou ve velmi složité situaci. Musíme udělat vše pro to, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení těchto mladých lidí. Tím by se totiž eh, ničil mladý život této generace už od začátku a mnoho potenciálu bychom tím pádem nevyužili. Musíme učinit mnohé, například pro jejich vzdělávání a další vzdělávání. Dále něco k hospodářské situaci malých a středně velkých podniků. Ve výboru Econ jsme včera diskutovali se zástupci amerického kongresu. A právě tam je také vidět, že malé a středně velké podniky hrají centrální roli v našem průmyslu. Je tam také velmi velký potenciál na poli zaměstnanosti. A dále chci říci, že se musíme vyvarovat toho, aby v Evropě vznikly dva pracovní trhy, oficiální a neoficiální. Jde samozřejmě také o to, že jsou neustále omezována práva zaměstnanců. A právě z toho důvodu je důležité podporovat zaměstnance, kteří chtějí pracovní místo. Děkuji pan Steven Hughes a paní Kinga Gens. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že vedeme tuto diskusi, protože skutečně potřebujeme vyjasnit naše úvahy při přípravě slyšení budoucího komisaře i následné dokumenty by nám měly ujasnit, na co se budeme ptát kandidáta. Je, je to naše jediná přelitost, jak vlastně získat tyto záruky od, při následujícím slyšení. A nechci opakovat to, co zde již zaznělo. Jsou zde další problémy, které musíme řešit eh, ve světle krize, se kterou se v současné době potýkáme. A socialisté v výboru pro rozpočet eh, bíjí na poplach a problém spočívá v tom, že se stále ještě nežádají eh, o že se stále ještě nepodávají žádosti o sociální eh, platby z Evropského sociálního fondu. Já nevím, co se tam děje. Nevím, jestli je tam problém na národní úrovni, na regionální úrovni nebo na úrovni komise. Myslím si však, že je potřeba, aby komise daně začala tlačit a tohle fungovalo v praxi, aby se ty prostředky čerpaly a dostávaly tam, kam se dostat mají. Jak už jste říkala, paní předsedkyně, je potřeba mít rámec pro služby obecného zájmu. Já myslím, že komise říkala něco jako, že je složité něco takového sepsat. My socialisté jsme dokonce připravili před dvěma lety něco pro účely komise. Naše právníci to zpracovali, ale nic se nestalo. Jak říkala Alessandro, pracovní doba je symbolem toho, co se děje všechno špatně. Je to základ aký pro socialisty. Je to výrazně symbolická záležitost a musíme na tom pracovat. Flexikurita a e, nejisté rizikové pracovní e, místa. To je další věc, kterou je potřeba řešit. My jsme se vypořádali s tou prací na částečný úvazek a s prací dočasnou a agenturní. Ale ve Spojeném království máme opravdu spoustu těchto forem práce. Dále je zde nejistá otázka zaměstnávání mladých. Velmi často jsou to po dobu 4-5 let po absolvování studia lidé, kteří pracují zdarma jako stážisté. A měli bychom zabránit tomu, aby se tito lidé zneužívali. Několikrát se hovořilo o směrnici o vysílání pracovníků, ale nezapomínejme na to, že ty kauzy Laval, Ruffert a Lucemburg se týkají právě tohoto. Jsou to základní práva pracovníků, nikoli pouze vysílání pracovníků. Měli bychom si uvědomit, že určité problémy vyplynou už jenom z těch rozsudků, které byly vydány. Komise zapomíná na to, že byl přeslíben instrument pro přeshraniční kolektivní vyjednávání. Co se tam děje? Došlo k celé řadě fúzí a převzetí podniků v souvislosti s krizí a tak si myslím, že by výbor se měl více zaměřit na to, jaké modely bychom mohli použít pro zachování pracovních míst na, na těchto úrovních. Tam jsou regiony, kde je dlouhodobá nezaměstnanost a tak dále tak to, co říká Moran, musíme zmodernizovat celou oblast kolektivního vyjednávání. Máme směrnice, která je stará 30 let o kolektivním vyjednávání, propouštění a tak dále. To bylo všechno vyjednáváno v polovině 70. let. Máme tam jiné definice toho, co je vlastně poskytování informací a konzultace, což působí celkově právní nejistotu pracovníků i zaměstnavatelů a proto je potřeba to vyřešit. Sociální odpovědnost, tam jsou hlasím, že k tomu už zaznělo hodně. Já mám jednání s komisí a čekám, jakým způsobem bude ten dokument zpracován do směrnice. Kinga. Děkuji. Paní Kinga Gens a pan Thomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořili jsme o řadě věcí, ale i já bych chtěla doplnit několik bodů k našemu seznamu priorit. Hovořili jsme o krizi, krizi, která nás postihuje, která bude pokračovat. Ekonomická krize se změní v krizi sociální a je třeba velmi dbát zranitelných skupin, které jsou nejvíce postiženy krizí, které nemají žádné úspory, aby krizi přežili. Pan Ery hovořil o osobách, které žijí s postižením. Chci hovořit o Romech. My, my jsme několikrát eh, hovořili o Romech. Eh, paní Kosakováč o tom napsala zprávu. Víme všichni, že zažívají obtížnou situaci a v řadě členských států právě Romové patří k nejpostiženějším a jsou nejzranitelnější v krizové situaci. Proto musíme pokračovat v naší práci, pomáhat Romům a mít komunitární strategie pomoci Romům. A když vezmeme v úvahu všechny členské státy Evropské unie, jde o populaci 12 milionů osob. Je to tedy obrovská menšina musíme hovořit nejen o Romech, ale hovořit také o dětech, protože právě děti jsou nejzranitelnější skupinou v populaci. A děti jsou klíčové pro naši budoucnost. Víme, že děti, které vyrůstají v chudobě, nemají velké příležitosti pro to, aby mohly studovat. Proto je třeba dbát dětí od narození, je třeba jim pomáhat, pomáhat dětem, které žijí v chudobě, aby měli rovnou šanci s dětmi z bohatších rodin. Je třeba, aby děti dokázaly vybřednout z chudoby. A chci také upozornit na to, co říkal kolega Hughes, využívání sociálního, Evropského sociálního fondu bez vlastních prostředků. To by umožnilo čerpání z tohoto fondu. Děkuji. Děkuji, pan Tomas Mann a potom Liza Jakonsary. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám jen jednu krátkou poznámku a dva komentáře. Takže za prvé poznámka k tomu, co říkal Steven Hughes. Stevene, samozřejmě, že by bylo skvělé, kdybychom u Evropského sociálního fondu postupovali zjednodušeně. Uh, ale chci ještě říci, že Evropský sociální fond je úspěšným 50-letým projektem. Hm, spousta lidí o tom neví, ano. A má to tu přednost že peníze, které jsou z něho určeny, eh, nekončí někde na nějakých záludných místech někde po cestě, ale že vždycky najdou svého adresáta. Chci říci, že máme zcela konkrétní úspěchy a že zcela konkrétně víme, co vzniklo, čeho jsme docízili. Dohromady si tedy myslím, že Evropský sociální fond je velkým úspěšným projektem a je nám všem zcela jasné, že musíme pokračovat dále tímto směrem. Dále k tomu, co říkala Edith Bauer, k těm vícegeneračním problémům. Myslím si, že tam musíme dělat více, než říci, máme zde mezeru mezi generacemi. Jak dokážeme to, aby starší občané měli možnost déle pracovat, ale musíme také zajistit, aby tady byli ti zaměstnavatele, kteří je zaměstnají, aby starší občané neměli pocit, že jsou diskriminováni. A jak se nám také podaří zapojit o zkušenosti z dalších zemí? Kde najdeme příklady pro to, kde jsou zaměstnávány skupiny mladého i staršího obyvatelstva? Mnoho lidí s tím má zkušenosti, ale spousta například starších občanů by si mohla říct, teď od té mladší generace dostávám svou sílu. Měli bychom dosáhnout toho, aby ty úspěšné země byly modelem pro ostatní. Ve mnoha oblastech dochází k tomu, že se buď moc mladí nebo moc staří obyvatelé diskriminují. A další téma, které chci zmínit, je to, o čem hovořila naše spolková kancléřka. Hovořila o mezinárodním modelu sociálního tržního hospodářství. Potřebujeme model, aby si s ním občané, aby se mohli občané inspirovat a ostatní státy. Musíme zapojit zkrátka všechny skupiny obyvatelstva. Musíme dosáhnout toho, že to sociální tržní hospodářství povede ke konkrétním výsledkům. To, o čem hovořil kolega Carkas, Alexandře, často jsme zažili situaci, kdy jsme neměli co říci k tématu, ale musíme se dívat na ty úspěchy. Já si myslím, že ten model, o kterém jsem hovořila, existuje a jeho podstatným elementem je ta flexikurita. Pokud se nám podaří to udržet, tak potom spousta podniků se bude chápat své odpovědnosti mnohem zodpovědněji, pokud se po tyto principy podepíšeme. Myslím, že by to byl velký úspěch. Já bych si to přál abychom to zapojili do naší strategické úvahy. Děkuji paní Liza Jakonsary a potom Sergio Koferaty, paní Jakonsary. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji. A děkuji za to, že jste zahájila tuto debatu. Doufám, že sekretariátu se podaří z tohoto tématu, z této eh, studnice pokladů, vyhrabat pár diamantů. Dovolte mi vyjádřit nejhorší obavu. Já se obávám, jakým způsobem to ovlivňuje celé Evropu. Já se obávám, že krize způsobí to, že uh, my se budeme snažit omezit přestěhovalectví a to způsobí nelegální přestěhovalectví a to zase způsobí nejhorší možné vykořišťování. Já si myslím, že tento výbor musí pamatovat na to, co se přesně děje. Je to stínem volného pohybu pracovníků. Včera někdo hovořil o volném pohybu pracovníků a říkal, že někteří jsou dokonce nuceni se pohybovat z jednoho místa na druhé. Jsou zkrátka nuceni se stěhovat kvůli práci a pak jsou zase nuceni se vracet zpátky. Takže já mám opravdu zásadní obavy, pokud jde o riziko obchodování s lidmi a tak dále. Já se obávám, že jednoho dne naše generace bude v Hágu před, stát před Mezinárodním soudem za to, že jsme zavírali oči nad těmito nebezpečnými jevy. Já jsem četla studii, která říkala, že obchodování s lidmi v Evropě je horší problém, než býval kdysi problém otroctví. To je první připomínka. Omezení přestěhovalectví a příslušné dopady. Druhá připomínka je něco, co už se řešilo v minulosti a já jsem si jistá, že máme vynikající materiál, který na to byl sepsán, ale co s tím můžeme udělat? Je to zelený hospodářský růst, který mě zajímá. Co můžeme udělat v budoucnu, abychom tento růst ještě více podnítili. Měli bychom vzdělávat mladé lidi, pokud jde o účinnost energií? To je otázka. Jak na to? Třetí připomínka z mé strany. Výbor vypracoval celou řadu různých zpráv. Parlament zpracoval celou řadu různých zpráv. Na jaře jsme přijali zprávu Lechtinen. A to je téma, ke kterému se budeme muset vrátit. A ono to má co společného s šedou ekonomikou. Je to docela zajímavé. Když se podíváte na zprávy, které už byly v minulosti zpracovány a podíváte se, co z toho všechno vyplynulo, tak si člověk může udělat určitý obrázek o důvěryhodnosti parlamentu. Pan Sergio Cofferati, pan Čabari. Io credo che i lavori della no... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že činnost našeho výboru musí zcela přesně odpovídat následkům krize. Evropě trpíme také tím, co se dělo především ve Spojených státech americkým. Dějeme, probíhá něco, co jen stěží můžeme dohnat krize je jedinečná, je taková, jaká tady ještě nebyla a proto nemáme žádné zkušenosti z minulosti. Musíme dbát na to, abychom ochránili především občany. Pokud v následujících měsících bude i nadále eh, docházet ke snižování příjmu a ke ztrátě sociální ochrany a jistoty pro obyvatelstvo, bude nás to nutit dívat se na občany, a to jak na jednotlivce, tak na celou společnost. To je zcela zásadním tématem. Musíme si promyslet, jak se z té krize dostaneme, pokud to tedy bude tak daleko, jak nyní předpokládáme. Pokud z politické strany nepřijdou zcela jasné údaje a pokyny, bude nám hrozit nebezpečí, že se nám prosadí stará evropská kultura. A já si myslím, že by v této oblasti mohlo dojít k doslova k brutálnímu chování a k plundrování jen proto, aby si podniky udržely svou pozici na trhu. Myslím, že musíme stanovit určité prahy a hranice, co se týče materiální situace a práv. Možná, že se nám potom podaří dosáhnout toho, že podniky potom zvýší svou konkurenceschopnost. Evropský model a jeho obnova vyžaduje, abychom si stanovili určité priority. Vztah mezi sociálními partnery. Myslím si, že je zcela důležité obnovit a modernizovat sociální dialog musí dojít k novému uspořádání těchto vztahů ze strany zaměstnanců a ze strany zaměstnavatelů. Myslím, že je zcela důležité, abychom posílili prvky sociální ochrany. Tam, kde lidé drží pospolu, jsou také nové impulzy pro nový hospodářský růst a nové investice. Myslím, že se musíme postarat o stabilní sociální situaci, která zase bude předpokladem pro to, aby hospodářský vývoj postupoval ku předu. Obama, oba, pan Obama to svým způsobem ukázal eh, svou zdravotnickou reformou. Ukázal také, že se dívá na občany a na jejich situ- sociální situaci. Myslím, že musíme na sebe převzít sociální zodpovědnost a tuto zodpovědnost požadovat i od podniků. Evropa to, Evropa to do jisté míry učinila a musíme to dělat i do budoucna. Děkuji, pan Ory a poslední paní Grimadeli. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že naše rozprava je skutečně užitečná a to, co nyní činíme, je hluboce pozitivní. Zaznamenáváme dobré nápady ze všech stran. Tato debata však nemá žádný rámec. Neříkám, že je zbytečná, ale měli bychom mít písemný dokument. Myslím, že za pět let se nám nepodaří vyřešit všechny problémy světa. Potřebujeme určité priority, potřebujeme seznam, abychom věděli, čím se budeme zabývat. Krize bude jednou z našich priorit, potom globální výzvy, dále demografické výzvy, systémy sociálního zabezpečení. To vše budou problémy, u kterých bude třeba stanovit priority. Dochází ke změnám v důchodových systémech a systémech sociálního zabezpečení. Když hovoříme o důchodech a sociálním zabezpečení, musíme také hovořit o nadnárodní složce těchto otázek. A celá řada problémů zatím v Evropě vyřešena nebyla. Existují mezery v oblasti pracovního práva. Řada osob zmínila netypické formy pracovních smluv. Hovořili jsme o falešných OSVČ včera. Všechny tyto kategorie osob si zaslouží větší pozornost. Proto si myslím, že tato diskuse byla užitečná a sekretariát si věci poznamenával a možná by měl vzniknout písemný dokument týkající se našich priorit. A to by nám umožnilo mít cílenější diskuse do budoucnosti. A kromě toho bychom také měli vědět, jaké otázky budeme klást budoucím komisařům. Jak vidíte, hovořím maďarsky, to je moje mateřština. A v jiném členském státu, na Slovensku, osoby už nemají právo hovořit maďarsky na pracovišti. A já si myslím, že to je nepřijatelné. Chtěla, chtěl bych vás upozornit na tento nový zákon. My jsme připravili dokument o tomto novém zákonu na Slovensku a já myslím, že by se všichni měli seznámit s tímto problémem. Nemyslím si, že by tato otázka patřila do politických prorit našeho výboru, ale souhlasím s tím, že jste mohl informovat členy výboru paní Karima Deli a potom uzavřeme diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že ekonomická krize se dotýká nejslabších a nejohroženějších a jsem vděčná za spolupráci s dalšími výbory, zejména s výborem Ekon. Vy jste připomněla, paní předsedkyně, že dnes otázka demokracie v podnicích musí být řešena naším výborem. Je důležité, aby zaměstnanci mohli spolurozhodovat o vnitřním chodu podniku. I já se přimlouvám za to, abychom hovořili o nerovnostech. Zda je normální, aby ředitel podniku vydělával 600 krát více než zaměstnanec. A sociální nerovnost by se měla týkat také nerovnosti v příjmech a myslím, že je třeba, aby toto bylo řešeno i ve výboru, který se zabývá ekonomickými otázkami a Naším tématem to bude také. Kolegyně se dotkla otázky Kodaně. I my budeme hovořit o dopadu eh, v oblasti životního prostředí, ale také o dopadu sociálním a o našich konkrétních návrzích. Bezpečnost při práci a zdraví při práci. Cel, tisíce pracovníků pracují v nebezpečných podnicích, kde se vyskytuje asbest a je třeba zajistit eh, ochranu pro tyto pracovníky. Děkuji. Děkuji. Ukončili jsme, vyčerpali jsme seznam řečníků. Nabídnu vám několik eh, dočasných předběžných závěrů. Zazněla celá řada žádostí o písemné dokumenty o formální stanovení politických priorit našeho výboru. Co se týče budoucí Evropské komise, je na každé politické skupině, aby se rozhodla, aby definovala to, jaké mají být priority budoucí komise. Nicméně řada našich společných postupů které přispívají k určité syntéze z naší rozpravy, mohou právě přispět k něčemu takovému. A pokud je o dědictví dokumentů a námětů, které máme, tak eh, odkazuji na balíček na uvítanou, který byl připraven sekretariátem. A všechny tyto otázky jsou zde zmíněny. Jde o zablokované zablokovaná témata, o průběžná témata a budoucí témata. A pokud si to přejete, tak sekretariát může připravit eh, malé zhrnutí toho, co by mohlo být eh, takovým syntetickým vyjádřením vlastně obsahu balíčku, který dostali naši členové, když přišli do výboru předseda Evropského parlamentu pan Buzek požádal předsedy výboru, aby budoucímu předsedu konferenci předsedu výboru, který ještě nebyl zvolen, ale který by měl být tedy určen příští týden. Zhrnující dopis, který by měl zhrnout priority. A samozřejmě právě na základě dědictví z minulého volebního období a na základě dnešní diskuse připravím eh, tento dopis, který bude stručný a který bude pouze určitou základní orientací, co si přeje náš výbor. Další věc, která bude ovlivněna touto diskusí bude dotazník, který vypracujeme na budoucí slyšení pro uchazeče o funkci komisaře pro sociální věci a já požádám sekretariát, aby začal pracovat na přípravách prvního náčrtu takového dotazníku. Konečně na příštím jednání koordinátorů zmíníme konkrétní pracovní program našeho výboru, zejména stanovení zpráv z vlastní iniciativy, o které požádáme, a také rozhodneme o studiích, které budeme požadovat. Tedy dopis jako odpověď na žádost předsedy Buska, dotazník, příprava dotazníku pro slyšení budoucího komisaře, a stanovení konkrétního pracovního programu v kolegiu koordinátorů. To nám umožní konkretizovat závěry z dnešní diskuse a současně budeme respektovat politické priority, které si stanoví jednotlivé politické skupiny. Takže tolik pro dnešek. Sejdeme se příště na zasedání našeho výboru 29. září. A chci již naznačit, že naše jednání 30. září není jisté. Určitě budeme jednat 29. dopoledne a odpoledne, ale podle pořadu jednání je možné, že zrušíme naše jednání 30. září s tím, že 29. uspořádáme slyšení s komisařem, který má na starosti naše